Okay, colleagues, I suggest we, um, we start today. Vážení kolegové, navrhuji, abychom začali. Všechny vás zde vítám. Vítám vás na dalším slyšení v rámci vyšetřování masového sledování občanů. Dnes si vyslechneme dvě kola řečníků. Nejprve proběhne výměna názorů se zástupci Evropské občanské společnosti a v další fázi se budeme věnovat eh, aktivitám oznamovatelů, whistleblowerů v oblasti sledování a jejich právní ochrany. Nebudu nějak prodlužovat eh, úvod, jenom řeknu, že si dnes vyslechneme dva velice významné zástupce amerických organizací, kteří působí v oblasti ochrany údajů a občanských svobod. Nejprve vystoupí Mark Rottenberg z EPIC. Toho velice dobře znáte, protože v našem výboru vystupoval již v minulosti, a to několikrát. A následně se vyslechneme paní Catherine Kramp z American Civil Liberties Union, Nejprve předám slovo panu Rotenbergovi, prosím. Thank you so much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení uh, hosté. Eh, všichni za nesách, kdo se přečetli eh, můj e-mail, děkuji za vaši pozornost. Jmenuji se Mark Rottenberg a jsem ředitelem uh, Electronic Privacy Information Center z Washington, Washingtonu. Nejsme nějakým způsobem přidruženi a provázáni žádnou politickou stranou. V, nezískáváme podporu od státních úřadů ani soukromých firm. Snažíme se pouze zastupovat názory internetových uživatelů, pokud jde o občanské svobody a ochranu soukromí. Chtěl bych na začátku říci, že už se spolupracujeme s organizacemi, které chrání spotřebitele a soukromí ve Spojených státech a také s nevládními organizacemi, organizacemi občanské společnosti po celém světě. Minulý týden jsme zorganizovali velice důležitou konferenci v Varšavě, Konference nesla název Naše údaje, naše životy a soustředili jsme se na ochranu soukromí v moderní době. My jsme mě dnes požádali, abych se zmínil o tom, jak nahlížejí podobné organizace, jako je naše, na dnešní situaci, takže nabídnu to, čeho jsme dosáhli, co si myslíme, že je potřeba změnit a vyzval bych také vás, abyste eh, pokud eh, možno zakročili. Nejprve bych chtěl říci, že od 11. září Organizace na ochranu svobod ve Spojených státech eh, pracovaly na tom, aby se vytvořil pocit větší odpovědnosti a také větší dohled eh, nad nejrůznějšími institucemi, které vznikly na základě legislativy, například zákona Patriot, Souvisí to se zaváděním biometrických technologií a dalších systémů monitorování a sledování občanů v rámci Spojených států. Dosáhli jsme určitých úspěchů, ale bohužel také některé věci se nezdařily, protože některé části zákona Petriocice byly upraveny tak, jak jsme si představovali, jiná ustanovení byla rozšířena proti eh, našemu názoru, pokud jde o eh, zákon o dohledu nad zahraničními eh, spravodajskými službami, tak tady jsme byli dosti zklamáni, protože původně se měl zákon soustředit na monitorování špionů, zahraničních agentů, kteří působí v USA a nakonec to bylo rozšířeno na mnohem širší schromažďování údajů, než bylo původním cílem tohoto zákona, ale pokud Přesto tedy došlo k určitým nedostatkům i jistým úspěchům. Nic nás ovšem nepřipravilo na dokument, který byl publikován panem Snowdenem v letošním roce. Jednalo se o příkaz, který eh, vydal koordinátor pro dohled nad zahraničními službami, kdy se společnost Verizon vlastně ocitla v situaci, kdy musela informovat o telefonních hovorech všech svých zákazníků a to průběžně, bez jakýchkoliv výjimek a týkalo se to čistě domácí komunikace. Já jsem se zabýval e, legislativou na ochranu soukromí po 20 let v USA a nikdy jsem nebyl svědkem takového e, široce pojatého příkazu. Navíc to byl příkaz vydaný tajně, takže nebyla možnost pochybnit eh, tento příkaz nebo si vyžádat, aby stát zdůvodnil tento krok, což samozřejmě vyvolalo veliké znepokojení eh, v občanské společnosti. Objevily se dokonce už v loňském roce případy u nejvyššího soudu, což jenom ukazuje, že tento příkaz byl vydán v rozporu se zákonem, eh, byl námi spochybněn u New Yorkského soudu i nejvyššího soudu. Někteří lidé nám původně říkali, když jsme podávali žalobu, na čem zakládáte eh, svůj trestní případ. Soud přece může vydávat příkazy pro zajištění důkazu. Já jsem říkal, že soud musí mít proto právní základ, když chce schromažďovat podobné rozsáhlé údaje musí k tomu mít oprávnění. Okol, ohledně našeho případu eh, panoval jistý skepticismus a velice brzy nejrůznější odborníci na právo, národní bezpečnost a dokonce jurisdikce nejvyššího soudu eh, se vyjádřili ve prospěch našeho případu před nejvyšším soudem v USA s tím, že se jedná o záležitost, kterou je třeba vyšetřit, že tento příkaz je nelegální a je potřeba ho zrušit. Bez našich eh, mm, neproběhly jenom naše kroky, naše akce, ale i jiní se snažili poukázat na podobné programy sledování a na to, že i po 11. září ve Spojených státech eh, takovéto programy vznikly a my jsme si sami ani nedokázali představit, že by veškerý provoz na internetu, který prochází všemi společnostmi, eh, které jsou registrovány ve Spojených státech, budou k dispozici NSA. A já jsem se nakonec eh, uvědomil plný rozsah tohoto programu a na základě toho jsem si dnes eh, také zpracoval svůj dnešní projev. A na to jsem se dočetl v New York Times tento víkend eh, další informaci zásadního charakteru a to, že NSA může navýšit eh, údaje týkající se komunikací eh, z veřejných i obchodních zdrojů. Mohou to zahrnovat, mohou sem spadat informace týkající se finančních transakcí, lokali, lokací GPS, nejrůznější osobní zá, záznamy, záznamy a údaje daňové povahy a tak dále a tak dále. To jsou tady nejposlednější eh, informace a já se domnívám, že podobné profilování amerických eh, občanů, které provádí americká eh, agentura, je v rozporu s zákonem a je potřeba situaci prošetřit, eh, tak jak se snažíme prošetřit situaci týkající se zákona FISA. Prozatím jsem se dnes nezmínil vůbec o tom, že je tady i věc, která dělá veliké starosti také vám. Takže to, co je dnes známo o americkém sledování eh, občanů, se dotýká evropských občanů. K tomu bych chtěl říct si několik eh, záležitostí. Jednakže že se domnívám, že všechny vlády mají povinnost chránit bezpečnost svých občanů. Dále se domnívám, že všechny vlády mají také právo identifikovat hrozby, eh, jimž by mohl národ čelit. A to jsou klíčové záležitosti a já myslím, že někdo z nás eh, to asi nebude rozporovat. Nicméně otázka stojí tak, jakým způsobem eh, stát eh, a demokratická vláda dokáže rozlišet mezi těmi, kdo jsou našimi přáteli a spojenci a těmi, kdo představují skutečnou hrozbu. V původním pojetí zákona FISA eh, bylo cílem vytvořit právní základ který nám umožní soustředit se na skutečné hrozby pro Spojené státy a v rámci zákona vytvořit základ eh, pro eh, sledování elektronické komunikace. Dnes jsme se dostali tak daleko, no, velice daleko od této původní premisy, která se týkala vedení dohledu či sledování elektronické komunikace. A podstata, smysl celého zákona byl postaven na hlavu, takže NSA v podstatě dnes eh, je vedena pouze snahou skrývat, eh, vyhýbat se rozkrytí eh, situace, snaží se misinterpretovat fakta, ignorovat právní základ a to vše proto, aby mohla rozšířit současné praktiky týkající se schromažďování údajů. Lidé, kteří se zabývají občanskými svobodami a ochranou svobodu, svobod, ať v USA nebo v Evropské unii, samozřejmě mají obavy z takového vývoje. Co bychom tedy měli udělat? Zmíním eh, tři doporučení. Vlády, které se podílejí na eh, takovýchto záležitostech, eh, mohou eh, sledovat komunikaci občanů kvůli obchodním zájmům, na ochranu svých obchodních zájmů nebo zájmů spotřebitelů, ale já myslím, že budu teď mluvit jménem spotřebitelských organizací i občanů v USA a EU, když řeknu, že by bylo že bylo moudré, když Evropa pozastavila vyjednávání o obchodu do té doby, než bude vyřešen tento případ sledování, protože sice mohou eh, větší obchodní eh, steky přinést další výhody, ale to jistě převáží nevýhody, kterým budou čelit jednotlivci, když jejich osobní údaje budou přenášeny bez eh, jakýchkoliv omezení přes hranice a jejich soukromí bude narušováno. Není tedy eh, dobré, neměli byste pokračovat s vyjednáváním o dalším další smlouvy o obchodování, pokud nebude zajištěna ochrana soukromí občanů. Dále bych se také dovolil eh, doporučit, že by bylo dobré podívat se znovu na současný rámec eh, pro předávání údajů PNR a SWIFT. Eh, jsou to tedy údaje bankovního charakteru a údaje o cestujících v letecké přepravě. Je potřeba zajistit aby ten současný rámec dokázal identifikovat skutečné hrozby, jimž Spojené státy a Evropa čelí. Já nechci um, tím říci nic, nic jiného, než to, co skutečně říkám. Ovšem problém je v tom, že když evropské údaje jsou převáděny do Spojených států, tak eh, ztrácíte kontrolu, eh, kterou eh, mají američtí občané a která umožňuje ochranu jejich údajů a to je dáno historickými důvody, kdy byl zákon FISA v roce 74 eh, schválen. Dnes se rutině schromažďují osobní údaje občanů jiných států A předkladatelé tehdejšího eh, zákona si uvědomili nebezpečí s tím související a ochránili údaje občanů Spojených států. Ale doba pokročila, uplynulo 40 let a v současné době eh, jde také o finanční záznamy, záznamy o vašich cestách, eh, záznamy z veřejných eh, registrů. Vše, co jde digitalizovat, to ve stále větším objemu eh, je přenášeno za Atlantik americkým úřadům. Do určité míry je možné, možná schromažďování takových eh, údajů potřeba, ale jinak se nedokážu představit, čím bychom mohli vysvětlit schromažďování obrovského množství údajů a přitom nenastavit příslušné pojistky a ochrany. Já myslím, že každý podstatu tohoto argumentu pochopí, protože zásada reciprocity to je běžná zásada mezinárodního práva a pokud eh, Spojené státy žádají tyto informace o evropských občanech, měly by nabídnout stejné záruky a stejnou ochranu jako americkým občanům. A na závěr bych chtěl eh, říci, že je naléhavě potřeba vytvořit mezinárodní rámec pro ochranu soukromí. Vím, že se jedná o záležitost, která je eh, velice znepokojivá pro Evropský parlament, že to je záležitost, eh, již se věnuje komisařka Redingová mm, velice intenzivně již několik let, stejně jako řada nevládních organizací, která vyzývala uh, Spojené státy by ratifikovaly úmluvu o ochraně soukromí Rady Evropy, takže mm, už tady je funkční mezinárodní rámec, který by mohl ehm, pomoci a nastavit pojistky pro ochranu údajů, které jsou přenášeny přeshraničně. Ale my dále víme, že také eh, dochází eh, eh, k větší snaze porušovat článek 17 eh, úmluvy o politických právech, eh, což je úmluva, kterou Spojené státy eh, ratifikovali a což je úmluva, po jejímž dodržování se volalo i na nedávné konferenci ve Varšavě. Takže na tomto bych asi skončil se svým vystoupením a navázal na to, jakým způsobem bychom měli chránit soukromí v moderní době. Měli bychom vít z deklarace všeobecných práv, z, která hovoří o tom, že nikdo by eh, Nikdo by neměl mít své eh, soukromí eh, neoprávněně narušován, měla by být narušována jeho čest, reputace. Každý má právo na ochranu zákona proti takovýmto zákrokům, zásahům a útokům. To jsou slova která jsou platná i, i dnes, stejně jako v roce 1948, když byla sepsána a odrážejí společné úsilí demokratických vlád, které se snaží chránit soukromí svých občanů. Já doufám, že se vlády na obou stranách Atlantiku nad těmito slovy znovu zamyslí. Děkuji.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 Eh, Americké unie pro občanské svobody chci poděkovat za možnost tady promluvit o otázkách masového elektronického dohledu. NCAU je eh, organizace občanské společnosti, která má více než 500 tisíc členů a zabývá se principy um, svobody a rovnosti, jak jsou uvedeny v zákoněch a v ústavě. Cílem tohoto slyšení je Eh, zjistit fakta ohledně tvrzení v médiích týkající se eh, zákonnosti, přiměřenosti a působnosti těchto eh, programů. Dnes budu identifikovat programy dohledu, které jsou obzvláště zajímavé pro LCU a další organizace občanské společnosti v USA. Budu hovořit o snahách, kterých Eh, které vybíjíme, abychom tyto programy eh, omezili. Ehm, když popisuji práci amerických organizací občanské společnosti, eh, tak možná pomůžeme tomuto výboru rozhodnout se, jak postupovat dále v další práci. Díky Edwardu Snowdenovi a dalším odvážným reporterům máme informace, které, nám, které dlouho chyběly. Posl- za poslední tři měsíce se ukázalo, že NSA se zabývá daleko sáhlými a v některých otázkách nezákonným dohledem telefonních hovorů, elektronické komunikace nejenom v USA, ale po celém světě. V části 2.15 zákona Patriot Act NSA sbírá veškerá telefonní metadata každého telefonního hovoru v rámci a mimo eh, Spojené státy. Podle zákona roku 2008 NSA sleduje obsah elektronické komunikace ve eh, škále, která mm, no, byla v minulosti nepředstavitelná. Eh, díky mm, projektu Hemisphere americké orgány rutině mají přístup k velkým databázím, které jdou zpátky až do roku 1997. Tento program má eh, pomáhat mm, vyšetřováním eh, vnitrostátního typu, ale eh, není, nelze zabra, zabránit jeho využívání i pro e, Mm, zahraničních, v zahraničních otázkách. E, co se týče ochrany citlivých dat, obchodního tajemství, e-mailů, vyhledávání na internetu, telefonních hovorů, tak e, odborníci v oblasti bezpečnosti e, zdůraznili, že tím, že toto se zpřístupňuje NSA, tak NSA to může zpřístupnit soukromým firmám a zahraničním protějškům nyní popíšu naše snahy podrobněji. Um, sběr internetových komunikací. Eh, AECLU sleduje eh, působnost eh, odstavce 702 zákona FISA, která se týká programu Upstream. Zbývají otáz, otevřené otázky, co se týče dopadu těchto programů tak s, m, mm, občané mají zájem na tom, aby něk státní orgány neměly přístup k těmto informacím. Američ, americká vláda tvrdí, že američané by eh, se tím ne, se neměli být znepokojovat, protože se to týká cizinců, ale to je nutné odmítnout z řady důvodů. Za prvé, my sice nejsme naivní, co se týče uh, Eh, zahraničních eh, operací, zahraničních spravodajských služeb, ale eh, je nutné rozlišovat mezi sledováním spravodajských informací cizích vlád a občanů cizích států. Přes, I když to není zakázáno, neznamená to, že vlády by to neměly dělat. Nyní, když Snowden odhalil míru těchto praxí, této praxe, tak to znamená, že občané demokratických změní se proti tomu mm, vysloví Dále, na rozdíl od tvrzení americké vlády, komunikace američanů jsou sbírány v rámci těchto programů, umožňují, probíhá monitorování občanů eh, USA komunikaci s cizinci. ACLU s podporou organizací jako EPIC podala žalobu na spochybnění ústavnosti těchto ustanovení. Ve své žalobě Amnesty International, Jesus Crawford, Eh, se eh, opírala o širokou koalici právníků a organizací mediálních a jiných, a které eh, se museli, museli vést citlivé komunikace se zdroji mimo Spojené státy. A koalice, koalice organizací, včetně Amnesty International a dalších, Bohužel v únoru 2013 nejvyšší soud tuto žalobu zamítl z toho důvodu, že naši klienti nebyli schopni dokázat, že jejich komunikace byly monitorováni. Je, e, kdyby, e, je nutné si položit otázku, zda by to dopadlo jinak, kdyby Snowdenova odhalení se objevila dříve. Dále něco o programu NSA eh, na tracking eh, telefonních hovorů. To odhalil Guardian v červnu a eh, každý, podle toho každý telefonní homor ve Spojených státech i mimo je sledován každo, neustále trvale ze strany NSE. To je prostě, to bere dech, ta škála tohoto programu. NSA má přístup ke adresám, k adresáři kaž, všech Američanů a vědí, s kým a jak dlouho mluvili. Mm, tento typ, sbírání těchto typ záznamů se týká všech velkých telefonních firm a sahá to aspoň sedm let zpátky. ACLU bylo překvapeno článkem Guardianu, protože my také, to říkal, že především v telefonní společnosti Horizon, my sami jsme jejich klienti. Týden poté, co byl ten článek publikován, my jsme podali žalobu proti tomuto programu a tvrdili jsme, že tento program porušuje eh, první dodatek na svobodu, to je svoboda, projev, svoboda projevu a svoboda před sledováním ze strany vlády. Prezident Obama a další v administrativě se snažili zdůraznit, že tento program se týkal pouze sběru metadat, nikoli obsahu. Ale co se týče čtvrtého dodatku, toto rozlišování není relevantní, protože jde o to, zda ten program narušuje očekávání ochrany soukromí občanů. Mm, telefonní záznamy jsou klíčové, například eh, jeden telefon na eh, mm, například na hotline ti domácímu násilím, to může říci hodně o tom člověku. ACLU se také pokoušela napadnout tento program, co se týče eh, prvního dodatku, svoboda projevu. A nejvyšší soud již dávno uznal, že občan, eh, svoboda projemu v občanské společnosti závisí na možnosti komunikovat bez vlivu vlády. A CEU dostává telefonní um, hovory od eh, kritiků těchto praktik, například um, cho, chování a praxe, kterou ti kritici považují za nezákonné. I když jsem mm, hovořila především o mm, v soudních sporech, my se snažíme přimět kongres, aby omezil působnost toho odstavce 15, tak aby komunikace, které budou zachyceny, byly, se týkaly te, pouze zahraničních teroristických organizací. Takže ten zákon by se zúžil, takže američtí i e, cizí občané by vlastně nebyli předmětem tohoto masového sběru telefonních údajů. Takže děkuji za pozornost a těším se na další otázky. Děkuji obou řečníkům. Myslím, že Teď bude na e, první kolo dotazů a pak požádáme oba řečníky, aby reagovali. Pokud bude čas, tak bude dlouhé kolo, druhé kolo dotazů, již mám několik žádostí o slovo a poprosím všechny, aby byli struční. Pane zpravodaj, prosím, děkuji obom hostům. Ehm, měli jsme již řadu slyšení, takže budu stručný. Mark Rottenberg, vy jste zmínil článek 17 Mezinárodní úmluvy o občanských politických právech. Vy jste nám dal určitá doporučení pro nás, za která jsme vděční. Ale já jsem se chtěl zeptat na americké zkušenosti, protože samozřejmě tato mezinárodní umluva se týká ochrany, naší ochrany. Takže Myslíte si, že kongres bude jednat o legislativě tento týden? Myslíte si, že toto obstojí? Protože my musíme napsat zprávu a musíme vědět, do jaké míry mm, jsme jaksi krytí v USA, do jaké míry musíme chránit sebe sami. Potřebujeme tedy am- analýzu z Ameriky. Dále mm, dvě doporučení týkají se SWIFTu, obchodních dohod a tak dále. To je dobré, ale mm, bychom zašli trošičku do hloubky. Kam, vidíte, kam myslíte, že to směřuje, když pozastavíme SWIFT a podobně? Myslíte, že to nějak vstoupí do amerického legislativního procesu? Jak to tady vidíte? Dále k ochraně dat, nařízení a směrnice o ochrany mm, dat. Vy jste nezmínil uh, to rozhraní mezi tím a mm, šetření pěl. Dále mám otázku na vás, zda máte eh, k tomu něco. Dovolte, abychom nejprve položili všechny otázky a pak budou odpovědi. Takže pan Foster za PP. E Já bych chtěl poděkovat oběma řečníkům tak 10 vteřin na nasazení sluchátek. I já bych chtěl poděkovat oběma řečníkům za zajímavé informace. Tyto byly zajímavé z hlediska americké strany. Já mám několik otázek, především také k doporučením pana Rotenberga. S těmi mám totiž trošku potíže. Nefunguje vám tlumočení ve sluchátkách? Teď už ano. Já mám trošku potíže s vašemi doporučeními a to souvisí s tím, že u dohod o volném obchodu se domnívám, že tyto dohody můžeme využít na stanovení standardů pro ochranu dat. A já se domnívám, že tady můžeme pozitivně také právě tyto dohody o ochraně dat ovlivnit. A potom jsou také tady dohody, které jsme již z USA uzavřeli. Já mám ten pocit, že máme tady dva různé posta, postupy. Za prvé je to legální cesta, kde máme dohodu a potom je ta nelegální cesta prostřednictvím NSA. A já nyní nemám pocit, že bychom nyní měli e, odstraňovat to legální, ale spíše to ilegální. Takže pro mě je ten důsledek trošku jiný. A není otázka na oba dva Jestliže bychom chtěli vytvořit mezinárodní ochranu dat, tak my jako Evropané musíme počítat s tím, že zrovna naše úroveň nebude dodržena. Jak vy byste si to představovali? Bude to spíše americká úroveň nebo evropská úroveň, nehledě na diskusi například o ruské úrovni či čínské úrovni ochraně dat? Musíme si uvědomit, že tady existují rozdíly a musíme především vědět, jaké existují mezinárodní základní principy v ochraně dat. Existují již takové a pokud existují, tak jaké? Děkuji. Já jsem stínový zpravodaj za ALDE, ale přeskočím se nyní a dám se na konec seznamu a nyní pan Albrecht za zelené. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli a za to, že nás seznamujete se svým náhledem na věc. Jedna první myšlenka, která mě napadla, bylo se vás zeptat, co si myslíte, že by se stalo, kdyby naše služby tedy my sledovali americké zpravodajské služby, tak jak se to děje nyní prostřednicím NSA. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Dovedete si to představit, protože je taková zvláštní situace je tolik služeb, které jsou usídleny ve Spojených státech a to se stává také problémem pro uživatele z Evropské unie, protože tam jsou schromažďovány jejich eh, eh, data. A tady vidíme, že také se schromažňují data o amerických občanech a je možné toto překonat například formou mezinárodních standardů, O tom je třeba také hovořit a také musíme myslet na rámcovou dohodu o ochraně dat mezi UE, EU a USA. A tady v této dohodě se nedosahuje žádného pokroku, protože americká vláda nemá zrovna e, žádný zájem o změnu e, tohoto postupu vůči neamerickým občanům. A za druhé, Eh, pokud se týče transparentnosti a také přístupu k údajům, nebylo by rozumné požadovat také na mezinárodní úrovni otevřený postup ze strany vlád? Nemělo by se toto dokonce postoupit směrem k OSN? Já... A pokud se týče také mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech dochází k prosazování této hodody v USA, anebo tady nedochází k žádnému pohybu, anebo se také řeší eventuálně porušení této dohody v USA. A není stínový zpravodaj za ECR, není přítomen a nyní paní Ernst Zaguen. Děkuji vám. Děkuji, že jste přijeli, za to vám také děkuji. Takže my tady vidíme, že není, netrpíme jenom my, ale i vy, ale my jsme tak říkají spojenci na obou dvou březích Atlantiku, ale je to také pro nás povzbudivé vzhledím eh, k tomu, že tato situace se zdá být neřešitelná, ale já o tom přesvědčena nejsem. Podíváme-li se na všechno dohromady, co je vlastně ten nejvyšší práh, nebo co je tou největší překážkou pro ukončení této situace. Kde si myslíte, kde na kterém místě by se toto dalo řešit. Nejenom na základě zákona, na jakém místě bychom mohli tento problém vyřešit. Já, co si myslíte, že by byla první věc, která by se měla řešit? Vy jste také hovořili o vytvoření mezinárodního rámce, ale než k tomu e, dojde, tak nejdříve musíme také toho druhého vždy respektovat. A pak se také musí říci, ano, E, než se vytvoří mezinárodní rámec, tak se musí udělat něco nejdříve na vnitrostátní úrovni. A potom tady je dohoda o volném obchodě. E, vy jste hovořili o tom, že bychom neměli s velkým nadšením tyto dohody vítat. Já si to také myslím, ale celá řada eh, eh, z nás se domnívá, že tyto dohody jsou dobré a že se dá potom také vyjednat příslušná úroveň ochrana osobních dat. A to je tedy druhá otázka. Další otázka se týká toho, jestliže jsou sledováni američtí občané, tak existuje pro toto sledování nějaký právní základ a mě by také zajímalo, zdali se v Americe tomu občané tak brání, stejně jako u nás, že lidé říkají, tak to jednoduše nejde. Jaké reakce existují mezi Američany, když zjistí, že jsou sledováni a ne, že nejsou sledováni pouze Evropané. Děkuji vám. A nyní <clears throat> já položím také několik otázek jménem Alden velice stručně, protože bylo položeno hodně otázek. Nejdříve se chci dozvědět, jak nahlížíte na účinnost FOIA, což je taková protiváha proti sledování já mám pocit, že to je daleko efektivnější než naše nařízení. A druhá otázka. Všechny tyto hromadné programy sledování se zdůvodňovány potřebou bezpečnosti. Tu potřebujeme, ano, ale jaký důkaz máme, že opravdu tyto sledovací akce e, bezpečnost zvyšují? Prověřuje se to nějak? Existují zde nějaké kontrolní organismy, které by dokázaly, že máme vyšší míru bezpečnosti? A potom také se využívá NSA pro další e, věci, které nemají co dočinění s bezpečností. Tak jak se toto kontroluje, jak se zde postupuje? Mark Rottenberg hovořil o tom, že existují jiné právní nástroje, jak získat informace, například e, proč se američané nás nezeptají a nepožádají nás o naše informace proč se snaží nás tak říkajíc napíchnout. A je by také zajímalo, kde, s kterými partnery vy jako ACLU spolupracujete v Evropě je, zdali máme také tady v Evropě, máme podobnou organizaci nebo spolupracujete s nějakými subjekty eh, v Evropě a nebo máte například také eh, partnery například v Brazílii, kde také se zjistilo, že byl sledován prezident. To je první kolo otázek a potom budeme mít ještě druhé kolo otázek ale nejdříve vás požádám o zodpovězení těchto otázek. Děkuji jenom velice stručně, pokusím se neopakovat. Vy jste položila několik velice dobrých otázek týkajících se toho, jak se bude situace odvíjet na straně USA. Musím říci, že ačkoliv americká vláda eh, je připravena eh, se, jak se uzavřít před tímto politickým rozkolem, tak eh, Celá otázka shromažďování údajů ze strany NSA eh, je otázkou, kde panuje velká schoda mezi politickými stranami. Shodují se na tom, že to je špatný program, měl by skončit. Eh, dokonce během eh, léta o pět hlasů v kongresu neprošel návrh na okamžité ukončení schromažďování údajů o telefonické komunikaci ze strany NSA. Podpořili to valnou většinou republikáni i demokraté, což mi dává velkou eh, naději, ale pokud jde o chování Spojených států a o to zda dojde ke změnám, tak prezident eh, ohlásil reformy kongres eh, vyšetřuje situaci, akademici se zapojují, ale problém spočíná, spočívá v tom, že za současné situace tyto změny vlastně nebudou mít žádný zásadní dopad na sledování, k němuž v Evropě dochází. A to je to, čeho si musí Ehm, musíte vědět, že opozice USA, pokud jde o toto sledování a pravděpodobné změny, které to ve sledování přinese, možná pomůžou vyřešit problém bez Spojených států, ale velmi nepravděpodobně vyřeší problematiku sledování mimo Spojené státy. Pokud jde o další otázky, které se položila vy, paní předsedkyně a pan Foss, ty návrhy a doporučení, které jsem eh, uváděl, tak eh, například to pozastavení jednání o dohodě o volném obchodu, tak já si myslím, že to je eh, jedna z možností, jak se docílit, jak dosáhnout hmatatelných výsledků, eh, pokud je o ochranu soukromí a také o dlouhodobé zlepšení obchodních vztahů. Já konkrétně doporučuji to, abyste eh, žádali po kongresu, aby změnil zákon o ochraně soukromí, který zákonně stanoví eh, bude zákonně stanovit ochranu údajů evropských občanů. To je vše a také eh, nějaké změny, které se týkají rozsahu schromažďování údajů. V takovém případě je třeba získat pro vás právní záruky skutečně právní záruky, které se budou týkat ochrany eh, údajů svých eh, vašich občanů. Nemyslím si, že to je nějak radikální doporučení, proto jsem si to dovolil navrhnout. Paní předsedkyně také hovořila o zásadních změnách, k nímž dochází, eh, pokud jde o nařízení o ochraně eh, údajů, díky práci pana Albrechta a dalších. I my se ve Spojených státech snažíme eh, prosadit eh, ochranu spotřebitelů na základě návrhu prezidenta, zlepšit tím ochranu spotřebitelů. Je to návrh, který byl na stole již před rokem, ale zatím nebyly podniknuty příslušné legislativní kroky, aby mohl vstoupit v platnost. Pokud ale se zatlačí více aby byl tento návrh zákona o ochraně spotřebitelů prosazen. Myslím, že by to mohlo mít následně dopad i na Evropu, že znamenalo by to, že americké firmy začnou používat lepší praktiky a to se projeví i v Evropě. Dále jste se ptali na právní problémy, jak řešíme tu situaci, kdy existuje nějaká právní dohoda. Ono jde o to, jakým způsobem se dohoda prosazuje, e, uplatňuje je potřeba se vždy odpovědět na tu otázku, jakým způsobem se e, konkrétní návrhy prosazují v praxi, zda jsou právně vymahatelné a to je ta důležitá otázka, kterou si musíte vždy e, zodpovědět. K tomu, co říkal pan Albrecht, vy jste hovořil o významu přenáš transparentnosti v oblasti přenosu údajů, to plně podporujeme a myslím si, že nejlepší mechanismus na ochranu sou, soukromí je paradoxně to, že dovolíte lidem eh, dozvědět se, jaké údaje o nich shromažďujete. Myslím si, že pak je veřejná instituce i jakákoliv soukromá firma eh, mnohem více odpovědná, pokud jde o schromažďování informací v okamžiku, kdy vědí, že se na ní jednotlivec může obrátit s dotazem, jaké informace o mě schromažďujete, jakým způsobem je používáte. Já si tedy myslím, že skutečně transparentní, slušná, eh, poctivá organizace bude mít připravenou poctivou odpověď pro, tak, na takovou otázku, ale myslím si, že v současné době tomu tak není. Takže ta transparentnost transparentnost si skutečně myslím, že je řešením pro zlepšení ochrany údajů co říkala paní Ernst, jak ten problém vyřešit, tak já jsem se maximálně snažil uvést nějaká konkrétní doporučení. Já vidím změny v zákoně o ochraně soukromí, je to pozitivní, vidím, že došlo k uzákonění té charty práv spotřebitelů, to je také dobré. Vidím také ten mezinárodní rámec na ochranu soukromí a způsob, jakým se vyvíjí ve Spojených státech. Eh, co konkrétně děláme? My se teď věnujeme zákonu eh, FISA, eh, Federálnímu soudu pro dohled nad spravodajskými službami, Věnují se tomu nejrůznější organizace na ochranu občanských svobod. Setkáváme se se zástupci eh, vlád, prezidentem. K dispozici jsou dnes údaje, které dříve k dispozici nebyly, což je také pozitivní vývoj. Eh, uvažuje se o tom, že by eh, vznikl ombudsman, který by pomáhal prosazovat stížnosti pro státním úřadům, což je také důležité. Je tady celá řada věcí, eh, které by bylo možné v americkém systému změnit, aby se ochrana soukromí zlepšila určitému pohybu dochází, ale i když to bude pozitivní pro nás, nebude to zřejmě mít pozitivní dopad na Evropu. Pak je tady ještě jedna věc a to je zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon FOIA. To je zákon velice důležitý v informační společnosti. My v tuto chvíli řešíme několik případů, které se týkají tohoto zákona a chování státních úřadů. Vyvíjíme tlak a Mm, díky panu Snowdenovi, já myslím, budou eh, úřady dnes transparentnější, pokud jde o přístup k, k informacím, ale musíme vyvíjet nátlak eh, dále, vytrvat, abychom měli přehled o činnostech, jimž se státní úřady věnují. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Já si myslím, že je zajímavé, že musíte říkat, že ty informace, které budou informovat eh, o tom, jaké informace schromažďují o občanech, musí být eh, transparentní a slušné. Eh, to jsem zvědavá, jakým způsobem by mě odpověděli americké společnosti, kdybych se s takovým dotazem na ně skutečně obrátila. Nyní paní Kramp, doplním to, co řekl pan Rottenberg. Byla tady jedna otázka, která se týkala toho, co se stane, pokud by jiné eh, eh, eh, země se obrátili, nebo jiné společnosti, které působí přeshraničně, se obrátili na NSA se stížností. Já myslím, že Snowden vlastně ukázal na, na situaci a na to, že jsme více než je zdrávo závislí na technologické infrastruktuře, že s tím souvisejí obrovské e, obavy. Pokud jde o transparentnost, tak e, do určité míry e, je to samozřejmě dobré, ale myslím si, že ty současné zprávy o transparentnosti nejsou dostatečné. Například Verizon řeší několik případů, několik trestních případů, které jsou eh, proti němu eh, vedeny, ale pokud chcete dosáhnout nějakých eh, změn, tak je potřeba větší mobilizace. Dále jsem skeptická ohledně té trans ohledně těch zpráv o transparentnosti z toho důvodu, že prozatím příliš nepomohly. Nevím, jestli Google a Yahoo jsou lepší než telekomunikační společnosti. Já jsem roky žádala v u soudu, volný přístup k informacím a ptala jsem se telekomunikačních společností a internetových společností, jak dlouho skladují a schromažďují informace ohledně telefonických hovorů a tak dále. A nikdy jsem ze strany federálních úřadů eh, nedostala tyto informace, ale od malého městečka v Severní Karolíně jsem odpověď eh, dostala, kde na jedné stránce popisují, jakým způsobem eh, poskytovatel, každý jednotlivý poskytovatel telekomunikačních služeb eh, schromažďuje informace o telefonních hovorech. Takže myslím, že s tou transparentností to zatím není dostatečné. Možná, že by tady pomohla ta motivace obchodními eh, zájmy a ochranou, ehm, ochranou soukromí. Pokud jde o zákon FOIA, tak to může být užitečný nástroj, to ano, ale určitě není eh, dostatečně adekvátní, protože jediné, snad co, eh, o čem jsme se poučili, je, že vlastně tou revolucí a těch nejvíce informací nám přinesl Snowden a ne tento eh, zákon, který už je v platnosti nějakou dobu. Takže přitom eh, Možná na základě tohoto zákona jsme mohli klást takovéto eh, dotazy, ale přesto jsme se informací, eh, jež zveřejnil Snowden, nedomohli. Pak je tady ještě jedna věc, na kterou bych navázala. Řekl to pan Rottenberg. Souhlasím, že je asi nepravděpodobné, že by eh, úspěchy občanských organizací v USA měly pozitivní dopad na občany v zámoří. Myslím si, že k tomu chybí v současnosti nástroje na americké straně, protože americká legislativa chrání pouze americké občany a nikoho dalšího. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Tím se dostáváme k druhému kolu eh, dotazů. Mám tady pět žádostí o slovo. Poprosím vás při odpovědích na druhé kolo dotazů, abyste odpověděli také na ty důkazy eh, týkající se zneužívání údajů. Nejprve paní eh, Morvaj a pak eh, další čtyři řečnice. Pokud se chce přihlásit ještě někdo další, nikdo, takže končím, uzavírám seznam nyní paní Morvaj. magyar Děkuji. Já chci položit otázku maďarsky, protože jsme, eh, jak se zdá, vyhráli v nezdravém závodě se Spojenými státy. Když proběhlo slyšení o porušování práv v Maďarsku, tak tam bylo mnohem více lidí na tom slyšení a jsem eh, překvapená, Eh, že tady, kolik, jak málo vás tady je, když tady byl pan Tavariš, tak tady nebyly prázdné židle. Pan Tavariš tady není, když eh, se jedná o velkého bodovníka za svobodu. Proč si myslíte, že je nedostatečný zájem o tato, tyto případy porušování eh, práva? zákonnosti a tyto nelegální aktivity, za které jsou zodpovědné Spojené státy. Je to jakási orvelovský scénář jako 1984? Co je za tímto sběrem dat? Proč sbírá americká vláda data Evropanů a vlastních občanů? Co nám říkají? Samozřejmě to jsou lži, že ta data potřebují pro boj proti terorismu. Eh, každý eh, zdravě uvažující člověk ví, že to je lež, protože jinak by eh, tam nebyla, neposlouchali konverzace prezidenta Brizálie nebo centrály OSN. Ani mm, ne, nezbírali by lékařská tajemství, bankovní tajemství a podobně. Kdyby šlo skutečně jenom o terorismus, tak by Eh, zastavili ty války, které ve skutečnosti k terorismu vedou. Takže jaký si myslíte, že mm, je účel, za, pro který chtějí ta data používat. Moje poslední otázka. ACLU a další nevládní organizace, jak tedy budete chránit pana Snowdena? Moje poslední otázka. Kdo bude chránit práva zájmy pana Snowdena v USA? Tady dám slovo dalším řečníkům. Principal, děkuji. Já budu stručná, jsem ráda, že slyším hlasy americké občanské společnosti o debatě o sběru dače zachází příliš daleko i po zkušenostech z 11. září a o e, vzhledem k tomu nedostatečné ochraně dat a soukromí. Co, moje otázka se týká reakcí vlády, některých opatření, e, alespoň co se týká amerických občanů. Je to proto, že vláda si uvědomila, že možná už zašla příliš daleko, anebo to je jenom Eh, z vašeho hlediska, pokud o tom můžete mluvit, je to jenom prohlášení eh, prostě na ukončení té debaty. A tady bych chtěla vědět, zda máte nějakou představu, jak vést tu diskusi mezi Evropskou unii a spojenými státy. Já souhlasím s Markem Rottenbergem, že uh, Eh, pokračovat v jednáních mezi Evropou a USA, jako by se nic nestalo, by nic nezměnilo, protože pokud vás správně chápu, tak ano, občané eh, ve Spojených státech jsou rádi, že se zastaví dohl- to sledování jich samých, ale nemají problém se sledováním evropských občanů. Takže jaká bude tedy diskuse na toto téma? Uh, a eh, jak říkal pan Rottenberg, jediná šance je zastavit ty dohody, protože zájem eh, se netýká pouze Evropy, ale také USA. Jak tedy můžeme pokračovat v debatě zde v Evropě a mezi, ale také mezi Evropskou občanskou společností a vašimi organizacemi? Děkuji, pan Prons. Jak tedy NSA získává ty informace z té masy dat? Já ta fakta nespochybnuju, ale oni identifikují seznamy lidí a organizací, nebo se na to dívají náhodě, nebo to musí být armáda lidí, na to musí pracovat. Do jaké míry jsou znevýhodněni američtí občané z eh, tím, že mají třeba nepolitické kontakty s eh, lidmi, o které se zajímá NSA. Um, ehm, jak se ty informace používají? Prostě jenom sbírají, nebo pak podnikají nějaké právní nebo jiné kroky? A jak pokračuje debata v USA? Kdo tlačí na pokračování sledování? Um, či zájmy nebo lobbysté Eh, stojí proti zájmu o soukromí, jak to souvisí se vztahy se zahraničními státy, předávají se data třetím zemí. Pan Bowden eh, řekl zajímavou věc minulý týden, řekl, že problém sledování není jenom používání toho, ale efekt eh, toho, že si uh, toho faktu, že existuje to sledování, může bránit aktivistům a nebo návštěvám webových stránek. To je možná skrytý účel. Pokud jsem správně rozuměl panu Rotenbergovi, tak bezpečnostní služby se ne, nevidí jako e, někdo, kdo by měl podléhat zákonům o ochraně soukromí. A jaké právní změny se vám daří prosazovat? A nebudou mít pak tedy malý efekt? Co se týče účasti tady, jistě by byla vyšší, kdyby eh, to jednání na 24. dnešek a na čtvrtek, které je plánováno, by probíhalo všechno v jeden den. Eh, Bávám se, že za to nejsem zodpovědná. Nemyslím, že máme tedy málo schůzí, pan Weidenholzer. Děkuji. Děkuji za tyto podrobné informace a na to, že jste na, upozornili na to, že v USA um, mm, ta diskuse probíhá a že je možné, že v USA tedy dojde ke zlepšení situace, ale ne v Evropě. Mě by zajímalo, jak to přesvědčení, že za spolupráce mezi USA a Amerikou musí být eh, také eh, probíhat na úrovni občanské společnosti i parlamentu a jak my jsme vnímáni v USA, jsme vůbec nějak vnímáni, a nebo co musíme udělat, abychom byli vnímáni a je. Já už jsem to říkal, že musíme Mm, nemůžeme prostě jenom věřit, že to nějak všechno dobře dopadne. O tom nejsem už přesvědčen. Děkuji také za stručnost. Poslední řečník, paní Latford. Děkuji. Já chci poděkovat Markovi a Catherine za jejich informace. Máme mm, Epic a EAC, nám hodně pomáhají Myslím, že by bylo hloupé se odříznout od tedy jako Evropu a USA, protože máme mnoho společných zájmů. Nejde o to, že aby byla Evropa proti Americe, ale mm, spíše o e, státy a e, o ty, co kontrolují data. My musíme najít způsob nějakého tlaku, chytrého tlaku na vlády i podniky. Není to jenom NSA, jak vám připomínám. Jde i o britské um, ehm, CHQ, ale také o francouzské služby. Nebuďme pokrytci. Máme tedy evropské domácí programy, přílišného sledování ze strany bezpečnostních agentur bude to obtížný proces, jak tedy eh, vyvíjet tlak a přitom se nepoškozovat sami. Eh, například to jednání TTIP, to, je, to jde proti našim zájmům. Ehm, myslím, že musíme najít chytřejší cesty. A jedním z nich je, jsou podniky a jejich zájem o ochranu soukromí a dat to bychom mohli využít, abychom přesvědčili kombre, kongres. Já mm, mám minulé mm, zkušenosti s paní předsedkyní um, senátní komise tím, kterou, které nevadilo, že cizinci jsou předmětem mm, podrobování mučení a podobně. Takže já si myslím, že se musíme uh, spojit. Jinak nevidím, že najdeme řešení. Konkrétně Markovi to hovořil o změnách mm, v kongresu, které se týkají o Evropanů. Ten zákon o straně soukromí nepomohl příliš Američanům, spíše Evropanům, ne? Bylo tomu tak? Takže to jsou všechny otázky a teď budeme odpovídat postupně. Můžeme, můžete začít? opačně no, budeme postupovat odzadu. Bylo položeno hodně, bylo položeno hodně otázek. Jedna otázka se týkala Snowdena a zdali se dělá nějaká příprava na jeho pomoc již také my jsme již řekli, že se budeme také snažit koordinovat jeho obhajobu, pokud dojde k procesu ve Spojených státech. Také se tady hovořilo o vytěžování dat ze strany NSE a to je se rozdílné mezi jednotlivými programy. Tady NSA má jednoduše neomezený přístup k údajům a to znamená, že nelze na to úplně přesně odpovědět, ale my také vidíme, že celá řada lidí se snaží získat také na základě dokumentu pana Snowdena další údaje. A pak se tady také hovoří o tom, zdali by nebylo možné napadnout tyto programy, které monitorují telefonickou komunikaci. Jestliže tedy lidé zjistí, že jejich komunikace je sledovaná vládou, já jako ACLU zástupce hovořím s různými reportéry a já jsem také zjistila, že celá řada reportérů má strach dávat informace o NSA. To dokonce začalo předtím, než vyšel na povrch případ Snowden lidé často říkají, že když budou hovořit o těchto případech v televizi, takže to povede ještě k větší kontrole jejich osoby jako takové. A je pouze omezený počet osob, které mají přístup k tajným dokumentům a tito lidé nechtějí samozřejmě se veřejně vyjadřovat. Tady se hovořilo o důkazech, že tyto eh, toto zjišťování a monitorování vede k vyšší bezpečnosti, ale my nevíme, jak jsou údaje využívány. Eh, někdy nám vláda dává pouze takové okrajové informace, které jsou ve vztahu k teroristickým aktům aktivitám a potom, když se zeptáte, zdali podobné informace existují také o jiných činnostech, tak nikdy nedostanete eh, přesvědčivou a jasnou odpověď. My ve Spojených státech eh, jsme závislí pouze na informacích od několik členů z kongresu a musíme říci, že tady nemáme úplnou představu, jak účinné jsou tyto informace a jak se dají vytěžovat. Potom je tady také program, který sbírá vlastně údaje ze všech telefonických hovorů a zajisté je z toho něco vytěžováno. Pokud se týče pana Snowdena, tak Jocelyn Roddick, který je také mezi námi mi dal tedy informace a tento pán bude hovořit v další části. A Paní eh, Morvaj se ptala na tom, proč se údaje sbírají. Já bych vám chtěl dát svůj názor. Údaje, které se sbírají veřejně, eh, přispívají k veřejné znalosti a je to skvělá věc, ale údaje, které se sbírají tajně, se využívají na získání eh, moci a kontroly. A právě proto současné demokratické vlády jsou tak znepokojeny tajným sbíráním dat, protože se to týká moci především. A tady byla také otázka, zdali se situace v USA mění ano, my máme veřejný dialog, ale také Bílý dům hovoří s lídry v Evropě a byly také vyjádřeny z Evropy obavy a znepokojení týkající se odposlouchávání vlád a také vysokých úředníků a lidé u nás si myslí, že vláda by to skutečně dělat neměla. Pak tady bylo položeno mnoho otázek týkající se činnosti NSA. To my také zjišťujeme. Naše organizace Epic má mnoho zdrojů, taky AKLU má mnoho zdrojů a my spolupracujeme také s univerzitami a pořádáme konference, abychom měli lepší představu o činnosti NSA. A e, pro mě jeden z zásadních dokumentů není jenom e, ten příkaz k odposlouchávání, ale také ještě další informace o průběhu těchto programů. A také soud zjistil, že dochází k porušování zákonů a ústavního práva pan Weinsholzer se ptal na to, jak vnímáme v USA také sběr dat. Veřejnost v USA si zatím neuvědomuje globální rozměr sledování NSA. A my víme, že například eh, paní Merklova s Obamou, o tom to hovořila také brazilský prezident, o tom hovořil s Obamou, ale já si myslím, že americká veřejnost si žádné důsledky zatím nepřipouští. A je třeba také e, zjišťovat, e, jak vypadají také vzájemné vztahy mezi vládami. A já jsem psal také o vztazích mezi Francií, e, promiňte, Američany a Němci. Já jsem tam tenkrát napsal, že se vzájemně přátelé nešpionují a je to něco úplně jiného, když vlastně se napíchnete někomu do komunikace eh, a když sbíráte informace. To jsou dvě různé věci. Děkuji. Vy si člověk se domnívá, že vlastně se sbírí, sbírají informace pouze o hrozbách, o lidech, kteří představují riziko pro národní bezpečnosti a já se tak necítím, že bych byla nějakou hrozbou. Děkuji vám za vaše příspěvky, zajisté zůstaneme ve vzájemném kontaktu a takže vám opravdu oběma děkuji za vaše příspěvky. Než přejdeme k dalšímu kolu, bych chtěla zdůraznit, že americké úřady byly také pozvány na dnešní slyšení, ale odmítli to a my jsme dostali několik dopisů, které říkají, litujeme, že nemůžeme vám dát žádné povzbuzení z hlediska očekávané americké účasti. My jsme také pozvali nizozemské orgány, které také odmítly a my jsme na další slyšení také pozvali instituce ze Spojeného království, které zatím nám neodpověděly. Takže jestliže by chtěl někdo kritizovat rovnováhu těchto slyšení, tak těm chci říci, že všichni byli pozváni. Paní Morvaj, já bych také chtěla požádat o kopie těchto e, dopisů, tak abychom to mohli také sdělit našim voličům. Ano, tyto dopisy samozřejmě můžete dostat od sekretariátu, ty zajisté nejsou tajné. Děkuji vám a nyní v, žádám další řečníky, aby zaujali svá místa zde v panelu. Další, v další části se budeme zabývat činností oznamovatelů a také e, jejich činností, protože víme, že jejich činnost je zásadní e, proto, jestliže orgány nefungují úplně tak, jak mají. Nejdříve si vyslechneme pana Drakea, který je bývalý e, člen NSA. Dále si potom formou videokonferencí vyslechneme pana Víbeho, který také pracoval v NCA a závěrem si vyslechneme paní Anny Mecken, která je původním povoláním zpravodajkou z M15. Mohu vás pozvat sem dopředu, prosím, zaujměte svá místa. Sorry. I was instructed wrong. <laughs> I tried to get it right, sorry. Okay, we're going to uh, ask... Takže já vás všechny poprosím, abyste se omezili ve svém vystoupení na 15 minut a kvůli videokonferenci vás poprosím, <clears throat> abyste se přidrželi své řečnické doby, protože jinak by se nám to technicky hodně zkomplikovalo. Vítejte eh, všichni v našem výboru a nejprve předám slovo panu Drejkovi na 15 minut, prosím. Děkuji, chci poděkovat Evropskému parlamentu a vašemu výboru, že jste mě pozvali na to velice důležité slyšení, které se eh, týká sledovacího programu NSA a dopadu tohoto programu na evropské eh, země a také občany ve Spojených státech. To, co zde řešíme, eh, je, eh, že jsme se dozvěděli o sledování občanů ze strany amerických úřadů. Naš, americké úřady sledují ve jménu národní bezpečnosti eh, životy všech občanů, které jsou plně pod tajnou kontrolou, mimo veřejnou debatu, mimo rámec zákona. Paní předsedkyně žádá řečníka, aby zpomalil, protože jinak tlumočení není možné. Já jsem eh, působil eh, v rámci NSA během studené eh, války se zaměřením na východní Německo stáci byla tehdy velice efektivní, používala sledování pro své patologické potřeby, snažila se obeznámit úplně se vším a já jsem si sám nedokázal nikdy představit, že by Spojené eh, státy mohly eh, fungovat stejně jako státy ve své době a sledovat v takovémto rozsahu i své vlastní občany pro eh, své zájmy a kromě toho miliony občanů po celém světě tak se tedy ptám, zda se skutečně chceme stát předmětem takovéhoto tajného sledování ze strany státu a to v situaci, kdy každý je považován za podezřelého, je omezována naše suverenita a to vše ve jménu jakési všeobecné bezpečnosti, která je používána jako zástěrka po schromažďování rozsáhlých údajů o všech součástech našeho života. Bohužel tento režim sledování se rozrostl do obrovského celosvětového systému, který eh, už se neomezuje na sledování teroristů či mezinárodní trestné činnosti. Váš výbor tedy řeší eh, velkou výzvu, jak se vypořádat s tímto systémem sledování, který omezuje naše svobody, práva občanů a zneužívá své moci na úkor eh, suverenity občanů podkopává důvěru mezi státy, národy a e, také ohrožuje mechanismy, které používáme v běžném životě a obchodu. Tímto způsobem jsou porušována práva občanů a společností nad rámec zákona. Tyto systémy směřování se nezaměřují na skutečné hrozby, ale na všechny občany a na veškeré údaje když eh, se agentury pro národní bezpečnost eh, nezdráhají používat eh, technologie proti svým občanům a všem společnostem bez ohledu na zákony o soukromí, tak je velice obtížné udržet důvěru v takové situaci. A já si myslím, že dochází k porušování suverenity občanů a našich eh, států. Nedávna odhalení pana Snowdena ukazují, že americké úřady rutině porušovaly zákony v obrovském měřítku a směřovaly toto nezákonné sledování proti svým občanům a také občanům třetích zemí a poškozovaly tak eh, jejich základní práva. Já o tom vím, protože jsem byl očitým svědkem základu tohoto státu sledování hned po 11. září. Byl jsem hned u samého počátku, kdy představitelé NSA rozhodli o tajném sledování elektronické komunikace a získali přístup k telefonním číslům, e-mailovým adresám, finančním transakcím a přetvořili Spojené státy vlastně eh, do jakého se cizího státu, který usiluje o vytěžování údajů úplně o všech. Vše se vymklo kontrole a Eh, došlo k rozsáhlému porušování základních práv ze strany státních úřadů, kteří použili tuto eh, obrovskou moc proti svým vlastním lidem. Eh, tajné programy se používaly samozřejmě velice intenzivně po 11. září na základě rozhodnutí americké vlády. Nicméně takovýto rozsah nebyl nikdy potřeba pro to, aby eh, americké úřady měly k dispozici dostatečné spravodajské informace na ochranu svých občanů. Já jsem poukázal interními kanály na tyto pochybení a nedostatky a Stal jsem se whistleblowerem, oznamovatelem této situace v roce 2002. Poukázal jsem na zneužití, nepřiměřené použití Eh, operací NSA eh, v letech 2003 až 2005, kdy jsem byl svědkem milionových programů, které vyvíjela NSA. Přitom byly to programy nesmírně eh, nákladné a přitom nepříliš efektivní. Já jsem dodržel veškerá plavidla jako oznamovatel a Snažil jsem se vždy dodržovat ducha ústavy. Rozhodl jsem se v roce 2006, že využiji práva podle eh, čtvrtého dodatku eh, americké ústavy, že všichni máme právo vědět o zneužívání či neústavním jednání, v tomto případě sledování amerických občanů. Nicméně eh, spíše než nápravy jsem se stal cílem rozsáhlého trestního vyšetřování pro eh, publikování tajných eh, informací. Byla proti mě podniknuta rozsáhlá odveta, byl jsem na černém seznamu jako člověk, který se najednou ocitl bez příjmu Musel jsem se potýkat eh, s rozsáhlými eh, výlohami na soudní procesy, musel jsem si vzít druhou hypotéku na dům, vyčerpal jsem veškeré své úspory a to byl teprve začátek. Moje zkušenosti mm, oznamovatele Eh, byly mm, dosti hrůzyplné a ukázaly na to, co americká vláda udělá, když eh, se člověk postaví proti této moci, vystoupí s pravdivými informacemi, eh, stane se předmětem represí. Jakmile poukáže na neústavní praktiky, které se používají v zájmu národní eh, bezpečnosti eh, ze strany amerických úřadů. Jsou to přitom záležitosti veřejného zájmu, které eh, nijak eh, se přímo netýkají národní eh, bezpečnosti, neohrožují národní bezpečnost. Jsou to údaje, které dnes se dostaly do, do tisku a k veřejnosti. Já jsem udělal vše, maximum pro to, abych obhájil právo všech amerických občanů a suverenitu jednotlivců, která byla zásadně zneužita a porušena mu vlastní vládou a to zcela bezdůvodně. A to pouze pod jakousi eh, nejasnou záminkou, která byla zcela neodpovědná, jednostranná a představovala tajné zneužití moci. Já jsem na toto upozornil, protože jsem byl svědkem velké nespravedlnosti, pochybení a nezákonného jednání ze strany NSA. Následně eh, jsem byl eh, podroben fyzickému i elektronickému sledování ze strany FBI v roce 2007 a potom za Obamovy vlády jsem byl trestně obžalován eh, z několika trestných činů a hrozí mi 35 leté vězení. Toto trestní eh, stíhání je, myslím, jenom typické pro postoj eh, státu, eh, který se takto staví proti svobodě projevu a proti ochraně soukromí. Vláda si o mě získala veškeré možné informace, udělala ze mě nepřítele státu. Stal jsem se prvním oznamovatelem, který byl za desítky let stíhan podle zákona, který byl přijat před, dlou, eh, před dávnou dobou a jeho cílem eh, měli být eh, špioni. Byly proti mě tajným způsobem schromážděny rozsáhlé údaje. Nicméně sledování vlády jde právě proti jakékoliv eh, transparentnosti a, a to je situace, které musí být eh, si veřejnost velice dobře vědoma. Musí si být vědoma, k čemu to povede, když budou nadále tímto způsobem eh, naše práva a svobody podkopávány. Tady se jako zástěrka uvádějí hrozby, ale místo toho se šíří strach, masové sledování eh, ze strany vlády, která se snaží mít vše pod kontrolou. Já jsem se postavil proti tomuto nezákonnému, nedemokratickému jednání úřadu americké úřady se eh, postavili tímto způsobem proti demokracii a to velice eh, krutým eh, způsobem při využití nejrůznějších zákonných kliček. Samozřejmě, že Vláda si mě zvolila jako snadný cíl v rámci kampaně proti oznamovatelům, snaží se ostatní eh, odradit eh, proti veřejnému vystoupení. Spojené státy vystoupily velice brutálním způsobem proti jednotlivým oznamovatelům a eh, pokračujete i nadále po odhaleních ze strany Snowdena. Vypadá to jako budování policejního státu za pomoci masového sledování, které podkopává soukromí nás všech. Ochrana údajů a soukromí v tuto chvíli nefunguje. Stát ji systematicky, záměrně a tajně porušuje. I kdyby jsme vzali jako pravdu eh, to, co tvrdí NSA, že se zaměřuje pouze na zahraniční hrozby. Přesto eh, není ospravedlnitelné takovéto schromažďování údajů. Vláda musí být eh, ohledně takového to sledování otevřenější, nepostupovat tímto tajným způsobem, jako to činila po celé roky a pokračovala by v tom i do budoucna. Je potřeba eh, veřejně na tyto věci poukázat. Eh, to, co řekl Frank Church, eh, senátor, pokud jde o zneužívání informací v 70. letech, nám připomíná, co se může stát, když státní sledování je použito jako záminka pro porušování osobních svobod. Kdyby se dostal k, k moci diktátor, tak by okamžitě měl k dispozici mocné nástroje a nebylo by možné proti němu v podstatě žádným způsobem zasáhnout. Vláda má teď k dispozici velice mocný nástroj v podobě technologií, takže tady nejde jenom o to, že se eh, snaží eh, chránit jednotliví občané, snaží se chránit i u ústavu proti eh, tajnému sledování, které je namířeno úplně proti všem. Já eh, bych navrhoval, aby váš výbor prověřil transparentnost a právní odpovědnost při prosazování práv občanů, práva na svobodu projevu, schromažďování, a abyste žádali zásadní ochranu eh, proti eh, takovýmto nástrojům sledování. Já doufám, že váš výbor eh, zváží celoevropskou legislativu pro lepší šifrování informací s otevřeným kódem, protože současná situace ukazuje, že globální měřítko umožňuje globální sledování a porušování ochrany soukromí. Jakým způsobem se jednotlivé členské státy chrání proti to sledování? Já myslím, že je jasné, že potřebujeme politiky, které nás všechny ochrání před podobným eh, sledováním. Kromě toho je třeba také postavit eh, k soudu všechny, kteří se podílejí na budování takovýchto tajných systémů sledování poukazuji například na eh, cloudové služby, eh. Je to eh, realita současné doby. Paní předsedkyně opět přerušuje řečníka, který mluví příliš rychle. Poprosím vás, pane Drejku, abyste uzavřel své vystoupení. Já odmítám tu premisu, že toto se stalo pouze mně. Měl jsem štěstí, že jsem nakonec neskončil eh, ve vězení za to, že jsem pravdivě vystoupil proti americké vládě, že jsem se jí postavil. A poslední věc, kterou potřebuje eh, otevřená společnost, je digitální plot eh, kolem ní, který by vše chránil, ale přitom se vláda stále více snaží zjistit, co si myslíme, eh, co cítíme. Děkuji. Děkujeme. Nyní máme video eh, konferenci s panem Vývem, což je bývalý Eh, analytik z Washingtonu. Slyšíte nás? Dobrý den. Um, vážení členové výboru pro občanské svobody Evropského parlamentu, zdravím vás z Washingtonu. Je mi ctí, že jste mohu být hovořit o věcech, které jsou velmi důležité pro všechny civilizované národy, které věří, že právo je skutečnou a jedinou ochranou svobody všude. A mě velmi trápí, že zde ve Spojených státech někteří jednotlivci hráli důležitou roli v změně Evropské, eh, americké ústavy způsobem, jaký je nevýdaný. A mám na mysli čtvrtý dodatek, které, který má chránit soukromí všech amerických občanů. E, tento dodatek e, žaduje, že musí být platit určité podmínky, aby bylo demonstrováno, proč by měla být porušena e, právo na soukromí. NSA se podařilo změnit význam této formulace, když bývalý ředitel Michael Hayden řekl, eh, že jazyk nebo formulace čtvrtého jazyka nebyl pravděpodobný důvod, ale eh, rozumné podezření a díky tomu se jim podařilo uvolnit NSA z omezení, které platili, takže budou moci podle svého uvážení usuzovat, co může být tedy podezřením po 11. září. Od té doby jejich aktivity rostou a pomáhá jim v tom americký kongres, který se snaží říci ano ve jménu národní bezpečnosti, než aby eh, plnil své povinnosti dohledu nad ameri- dodržováním americké ústavy. Vágní technická vysvětlení NSA pouze vytváří další zmatek a kongres, kongres eh, kapituloval. Když se později ukázalo, že NSA spírá informace o Američanech, NSA potvrdili, eh, potvrdili že to bylo náhodou. Ale díky Snowdenovi, Edwardovi Snowdenovi víme, že to bylo prostě falešné tvrzení. Když se objevily zprávy o porušování soukromí ze strany NSA, dva bývalí ředitelé NSA, mm, armádní generál William Elton a bývalý admirál Body Edman, ostře reagovali. A já je cituji a, a parafrázuji je z, tě, z příslušných novinových článků. Uh, měly být postaveny před vojenský soud, řekl. Eh, a prezident Bush měl být obviněn. A, a tak dále. Informace se týkaly eh, z článku z New York Times. Eh, reportér von Kenny řekl, že ten byl se tak hněval, když, že si uvědomil, že kdyby začal hovořit o e, stále ještě klasifikované tématu, tak by se nedokázal ovládnout. Proč se generál Auden tak zlobil? Protože mm, jako všichni důstojníci armády e, chtěl bránit ústavu USA proti všem nepřátelům, domácím i zahraničním. A protože vzal tu, bral tuto přísahu vážně a jako ředitel NSA dělal všechno pro to, aby všichni zaměstnanci přísně dodržovali první příkaz NSA. Nebudete odposlouchávat Američany bez soudního příkazu. Současně byl zklamán admirál Bobby Inman, což byl jeden z nejvíce respektovaných um, ředitelů v spravodajských služeb. A týkal um, se zákona z roku 78. A uh, cituji, řekl, v zákoně se říkalo, že toto se nesmí. Nemů- prostě nemůžete dělat nic, co není mm, schváleno. On hovořil o bývalé etice NSA, kde byla, která byla, že fungujete v rámci zákona, pokud je potřeba, tak se prosadí změna zákona. Uh, Hayden se ale nesnažil změnit zákon, on, se, on ho jinak interpretoval právníky v rámci ministerstva spravedlnosti, nikoli u nej, nejvyššího soudu a rozhodně ne se svolením amerického národa. Já chci demonstrovat mm, tedy vizuální eh, mm, pomůckou PowerPointových slajdů, že pomocí dnešní technologie není vůbec potřeba nějak e, volit mezi svobodou a bezpečnostní. Není důvod o, obětovat ani část e, svobody, abychom zajistili bezpečnost. První slide je definice obsahu. Jak vidíte, ta diskuse o elektronickém sledování se týká dvou kategorií, metadat a obsahu. Podívejte se stručně a přečtěte si několik příkladů. Eh, dobře. Pane Výbe, prosím, mohu vás přerušit? ty prezentace byly distribuovány. Ano, máte je ve svých hm, dokumentech. Z obrazovky se to obtížně čte. Máte to tady. Takže zmíním několik příkladů obsahu. Obsah je třeba obsah dokumentu, Wordového dokumentu nebo e-mail, nebo telefonní hovor, obsah, jo, to, co to je obsah, přičemž metadata jsou deskriptory obsahu, například. Když telefonujete, používáte telefonní číslo. Telefonní číslo, ze kterého voláte a číslo příjemce, to jsou příklady metadat. Tomu říkáme adresování jako máte e-mailovou adresu, tak stejně máte nějakou identitu nebo adresu ve Twitteru nebo Facebooku nebo kdekoliv. To jsou adresy a jsou to metadata. Um, um, obsah nebo věc e-mailu, to, je, to jsou metadata. e jména, čísla účtu um, podobně informace, které popisují fotografii, název fotografii, jak velikost fotografie v pixelech nebo centimetrech. Metadata. If... Metadata. Prosím další graf. Vidíte to? této zemi, ve Spojených státech, obsah nelze zveřejnit nebo mm, bez soudního příkazu. Nicméně metadata mohou být předmětem inspekce ze strany kohokoliv podle amerického zákona. A hrozba je v, je v tom, že těmi pomocí těch metadat, když se člověk dotkne informačního systému, tak vždy tam po sobě něco nechá, nějaký marker nějaký otisk. A to jsou vlastně záznamy, které může sbírat, mohou sbírat ti, kteří provozují elektronický dohled nebo sledování. A lze to časově tedy um, seřadit, takže může tam být záznam podle kalendáře, takže, budete, takže bude vidět, co jste dělali v době, kdy jste se dotýkali nebo kdy jste vstupovali do těch elektronických systémů. Sledování začíná v 6 ráno, končí v 10.37. Tady vidíte příklad tady těch elektronických transakcí a těch záznamů, které tam z toho mm, jsou. Teď se dostáváme k nelegálnímu používání soukromých informací a to je, eh, to, to je z agentury pro boj proti drogám. Toto je veli, no, velice nové, ještě to možná nestáte. Jsou tady eh, vedena pravidla, kterými se řídí tato organizace. A v podstatě to ukazuje, že NSA, informace NSA, používají jiné agentury eh, americké vlády a například um, agentura pro boj proti drogám má zájem, zajímá i trestná činnost týkající se um, um, s drogami a podobně. Problém tady je v tom, že když se podíváte na ten druhý slide, nelegální používání soukromých informací, tak mm, oni vlastně zatajují zdroj těch informací. Co to znamená pro někoho, kdo byl, kde trestně stíhán právním systémem? To znamená, že vlastně se neocitne e, tváří tvář těm, kdo je, ho obvinili pr- u soudu, protože se nikdy nedozví, že ty informace přišly z NSA. Takže tahle ta zvláštní divize DEA má vlastně zakrýt ten zdroj, aby to vypadalo, jako že ta data jsou z běžného vyšetřování, třeba od FBI nebo od někoho jiného. Um, ta, schválení z sběru telefonních dat je založena na eh, rozhodnutí soudu z roku 79 Westminster Maryland, a to zmiňuji, protože na základě tohoto rozsudku vlastně eh, je vybudována celá ta sledovací struktura, eh, podle které je volný přístup k metadatům. V tomto případě šlo o zloděje a oběť. Zloděj volal své oběti, aby obtěžoval. Policie nainstalovala odposlouchávací zařízení které a použila eh, ty záznamy z toho jako důkaz, aby prokázalo, že byl pachatelem toho zločinu a ještě tu mm, oběť obtěžoval elektronicky. Vláda říká, že jedno využití metadat pak tedy umožňuje masový sběr metadat. To je obrovský logický skok, který, se kterým já nesouhlasím a většina lidí, se kterými hovořím, s tím také nesouhlasí. Toto věc ještě mu se musí potvrdit u soudu. V roce 79 žádný soudce si nedokázal představit, že náš každodenní život bude prostoupen elektronickým zařízením, transakcími, bankovními účty, tran, eh, kreditními kartami a podobně. Čtvrtý dodatek americké ústavy Přečtu vám tuto důležitou formulaci, protože to není dlouhé, ale je to důležité pro vaši rozpravu. Právo občanů, aby na bezpečí, co se týče jejich osoby, jejich majetku, do, dokumentů proti e, před konfiskací a nerozumným e, cizením nesmí být porušeno pouze v případě pravděpodobné příčiny, která je e, podpořena podpořena eh, příslušnými eh, důkazy. Toto je tedy eh, slovo zákona. Evropské právo neznám, ale předpokládám, že váš zákon o ochraně soukromí má podobné formulace. Jsou potřeba konkrétní informace, které definují podezřelého v ve vyšetřování nebo trestním stíhání, nikoli prostě nějaký, nějaký odhad nebo ně, něčí názor. Eh, chci se s vámi podělit tady o um, cíl analýzy. Elektronické transakce a počítačové systémy ohrožují soukromí a já bych ale tvrdil, že stejné nástroje mohou také garantovat soukromí lze možné, je možné provést analýzu, aniž by byly porušováno právo na soukromí. Hmm, John Doe z Kalifornie, dejme tomu, je zločinec nebo terorista a má kontakty s jinou organizací která je žlutě označena na tomto mém slajdu. A to jsou podezřelí. Ještě jim nebylo nic prokázáno. Jejich informace, těch žlutých, se kterými on mluví nebo komunikuje, jsou chráněny šifrováním. Tato technika umožňuje, aby byly takto prezentány. Mají se spolu nějaký vztah, ale nejsou tam identifikační data, pouze nějaká čísla nebo nomenklatura, která jim dává identitu, aniž by byly e, zveřejněny ne, informace o soukromí. Toto dokážeš software. Není potřeba analytikům ukazovat, identifikaci, identitu nevinných osob. Analytik by mohl v tomto případě monitorovat obsah a metadata, která souvisí s John Doeem. Pokud by mm, se objevila nějaká, mm, nějaký obsah nebo metadata, která by ukazovalo na pravděpodobnou vinu těch osob žlutě označených, pak ty informace by dostal soud k ověření aby bylo vydáno povolení odkryt identitu těch žlutých. Takže prosím, toto neznamená, že um, po každé se svolá soud. Mnoho kritérií, které soud definuje jako pravděpodobné příčiny eh, pro odkrytí identity, lze definovat softwarově v počítačovém systému. To jsou obvykle takzvaná business pravidla v tom softwaru. To znamená, že ta kritéria definovaná soudem by mohla být e, aplikována na data, e, které by měla NS, ta bezpečnostní agentura. Trvalo by několik mikrosekund, než by se to zpracovalo, pokud by se tyto techniky používaly. Takže tento typ Mm, e, šifrování by vlastně chránil nevinné. Omlouvám se, ale musíme dospět k závěru. Já bohužel mám tu nevděčnou úlohu, abych sledovala čas, takže prosím, kdybyste to mohl uzavřít, pak bychom e, mohli se k tomu vrátit v otázkách a odpovědích. E, děkuji, to je v pořádku, to byla moje poslední, poslední um, informace. Tak to se omlouvám. Kolegové, já navrhuji, abychom položili otázky panu Výbemu okamžitě, protože jsme v rámci videokonference a proto se domnívám, že otázky by měly klást pouze zpravodajové a také stínový zpravodaje. Ne, pan zpravodaj žádné otázky nemá a proto pan Vos za EPP. Já se domnívám, že otázky k vám dojdou v angličtině také. Mohu se ptát německy, ano? Můžete. Vy jste hovořil o vyhodnocování a sběru dat. My tady jsme v rámci fact-finding a proto by mě zajímalo, zdali vyhodnocování dat eh, se týkalo pouze odražení či e, vlastně boji proti nebezpečí, anebo to byla také obchodní data. Ano, takže budeme postupovat otázku po otázce. Ve Spojených státech charta NSA umožňuje prošetřovat jakékoliv otázky, jestliže se to týká cizích subjektů. A to je vlastně charta. Jak tato charta je potom využívána ve skutečnosti, to je otázka dohod s ostatními státy po celém světě. A některé tyto vztahy jsou partnerské, také jsou zde partnerské vztahy s organizacemi pro sledování a sběr dat a jiné nejsou partnerské. To znamená, že tady jsou různé dohody o sdílení údajů. Děkuji vám a další otázku bude mít pan Albrecht za zelené. Děkuji vám. Chtěl bych vědět, do jaké míry předpokládáte, že dochází k obecnému sběru dat a do jaké míry se sbírají údaje také o cizích firmách? Ano, já chci odpovědět na tuto otázku takto. V dnešním světě tam, kde údaje vlastně jsou k dispozici, to není důležité, protože jakmile jste napojeni na web, na celosvětovou síť, tak tyto údaje jsou přístupné pro všechny. Vy můžete Eh, zabránit tomuto přístupují pouze protokolem v softwaru a můžete je také zašifrovat. A proto já si myslím, že ochrana dat kdekoliv eh, by měla být taková, že data by měla být šifrována. A cesta k odšifrování dat by neměla být v rukou organizaci pro sledování. Mělo by to být v rukou justičních orgánů či sudních orgánů, které by zaručily, že ty dešifrovací algoritmy nebudou přístupné pro všechny, které by, kteří by je chtěli využít. Takže je důležité, aby data byla chráněna v nějakém eh, zpřáteleném místě, ale nadále jsou ohrožena například hackery. Takže já se domnívám, že nejlepší je využívat šifrování dat já jsem vám ukázal také tuto techniku propojování teček a to nevyžaduje ukládání dat, které by nebyly ve vztahu s trestní činou činností. A to může také určit soud. Takže to je to, jak si představujeme, že by tento mechanismus fungoval. Děkuji vám. Za ECR tady nikdo není a GUE paní Ernst. Děkuji vám velmi stručně. Vy jste řekl, že jsou utajovány zdroje, takže člověk nemůže zjistit, že NSA je například přímým zdrojem. Můžete nám to ještě dále osvětlit a jaké toto má také dopady na občany? jestliže organizace pro sledování údajů a dělají svou práci, kterou chceme, tak to není problém. A my víme, že musí chránit zdroje a metody. To jsou dvě věci, které musí být dodržovány při ochraňování tajemství, ale jestliže se údaje nevyužívají nebo jsou využívány mimo rámec organizace a my v USA máme tradiční přepážku či odloučení uh, trestně právních orgánů od sledovacích orgánů. A tady šlo především o to, abychom zabránili zneužívání dat. Ale bohužel toto nyní máme na pořadu dne, že dochází ke sběru dat a k jejich zneužívání. Dnes máme jeden příklad, který udělal Reuters, a tady se hovoří o speciálním rozdělení úkolů eh, agentury pro dogorovou problematiku. A to se týká toho, že jestliže jdete k soudu, tak nevíte, že jste obžalován z toho, že využíváte data, která nebyla schválena vaší vládou pro eh, toto využívání. To znamená, že vy vlastně nevíte, co vás čeká. A toto tajné užívání je ona hrozba, která může podkopávat naše občanské svobody v této oblasti. Děkuji vám. Ještě další otázka od paní Morvaj. Pane Víbe, vy jste bývalý analytik a jak byste reagoval na ty, kteří říkají, ano, dochází ke sběru dat, ale my jsme tyto údaje potřebovali pro boj proti terorismu a pro národní bezpečnost. To je první otázka a potom druhá otázka. Uh, já jsem takový ďáblův advokát, já vím, ale já to chci slyšet od vás. A druhá otázka zní, víte, kde byly sbírány data od eh, toho pana Boba například, kterého jste použil ve svém příkladu a pro jaké účely byly tato data využívány a kým. E, mě by zajímalo, kdo využíval tyto data a za jakým účelem. Organizace, která provádí e, za závažným účelem sledování a sběr dat nepotřebuje data, ale potřebují přístup k datům, ať je to kdekoliv ale toto také je založeno na předpokládaných nákladech. A to se týká tedy především sběru metadat a jejich obsahu. A jde o to, abychom sledovali především subjekty, které jsou v blízkosti trestné činnosti, ale také se to týká například džihádských stránek anebo lidí, kteří jsou členy džihádských a islámských organizací nebo lidé, kteří hovoří o prodeji drog a podobně na webu. Takže to jsou údaje, které jsou výchozím bodem. Ale jestliže nemáte žádný výchozí bod, jako v mém příkladu, tak nepotřebujete všechny údaje na světě, tak abyste vysledovali těch několik vztahů, který jeden subjekt má s ostatními subjekty na světě. Takže já říkám, vy nepotřebujete nejdřív všechny údaje pro úspěch, vy potřebujete relevantní údaje, tak abyste dokázali údaje vytřídit. Takže John Doe, to jsou údaje, které potřebujeme a nic dalšího. A vy si říkáte, kde jsou ty data pro Boba. Mohou být u telefonických providerů, u telekomunikačních společností v oblasti obchodu a představte si ty údaje, které jdou po internetu. Ať jsou ty údaje kdekoliv, tak je můžeme získat soudním příkazem, například, který nařídí soudce. Takže nepotřebujete ukládat všechny tyto údaje a uvažovat, že je jednou budete potřebovat a užívat. Omlouvám se, paní Morvaj, bohužel začíná být pozdě a já bych také se chtěla zeptat ještě jednu otázku za nás, za Alde. Dvě otázky. Vy jste také zmínil Easel, pan Drake hovořil o ústavě. Možná, že paní Mešon o tom také bude hovořit. Vy jste hovořil o tom, že jste pracoval v určitém ústavním kontextu a proč vy jste začal mít pocit, že byste měl vystoupit a stal se oznamovatelem. A jaká je tady atmosféra? Jsou také další lidé, kteří eh, mají pochybnosti a mají pocit, že by celou eh, praxi měli eh, oznámit. Ale vy jste tady hovořil také o soudních příkazech ze strany soudu, ale určitě jste nemyslel soud Fajsa, který zřejmě nefunguje první otázce. Proč já jsem se stal oznabovatelem a kritikem? Já jsem se tím stal ze dvou důvodů. Já jsem zažil korupci a špatné řízení v rámci NSA v, ve velkých výrobních programech a jeden tento program se jmenoval Trailblazer a týkalo se to jednoho ředitele v NSA a my jsme tenkrát věděli, že to nebude fungovat, protože e, ty předpoklady, na kterých to mělo fungovat, byly špatné. A to se často stává ve velkých organizacích, kde špatně e, e, začnou fungovat dobře zamýšlené plány či projekty a tak to může například potom také dopadnout s obchodními zájmy. Takže mnoho těchto korupčních problémů je způsobeno našimi vlastními vládami. A já jsem to také kritizoval proto, protože můj kolega dostal informace, že NSA nezákonně sbírá data která nejsou autorizována a jsou to data týkající se především amerických občanů. A co jste se ptala to druhé, prosím? Já jsem eh, se ptala, zdali ostatní lidé také eh, kritizují a zdali jsou, e, mají pocit bezpečí, když e, oznamují určitou nekalou činnost. Ne, lidé nej, mají pocit bezpečnosti, protože e, si musí, musí si obhájit své platy a svoje, svou práci. Takže je to opravdu velké potlačování volných informací, ale já také znám další, kteří by chtěli tuto praxi oznámit. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste se s námi spojil. Přeji vám všechno nejlepší. Budeme pokračovat v naší práci. Máme trochu spoždění. Posledním vystupujícím v této části je paní Mešon. Snad už jsem teď dobře vyslovila vaše jméno. Je to bývalá uh, eh, MI5. Prosím. Děkuji za pozvání na eh, vaše dnešní zasedání. Já se zmíním o tom, jakým způsobem zpravodajství funguje ve Spojeném království, jakými eh, omezeními eh, je spoutáno a co se stane oznamovatelům eh, v naší situaci. Potom bych si dovolila předložit některá doporučení k další diskuzi ve vašem výboru. Vy, kteří znáte spravodajskou eh, situaci ve Spojeném království, tak víte, že máme větší tradici přes 100 let, eh, delší tradici než eh, ve Spojených státech. Dříve poslanci neměli vůbec možnost klást jakékoliv dotazy týkající se fungování spravodajských služeb a e, v roce 1911 byl přijat zákon o tajných službách, e, čímž se mělo zabránit pronikání tajných informací na nepřátelskou stranu. A pokud jste shledáni vinnými podle tohoto zákona, jste zráci a hrozí vám 14 let vězení. Tento zákon stále platí, ale po 80, mm, 80 e, letech letech fungování tohoto zákona. V 80. letech minulého století se objevily skandály whistleblowingu a eh, Nakonec to vedlo k situaci, o které bych se dnes chtěla tady zmínit. Nejprve eh, ten byl aktualizován a pozměněn zákon o tajných informacích eh, po skandálech v 80. letech. Dříve oznamovatelé mohli eh, být eh, veřejně obhajováni, ovšem to bylo v 80. letech ze zákona odstraněno, eh, kdy za dnešní situace, když působíte jako spravodajec, tak okamžitě porušíte zákon, pokud o své práci hovoříte mimo agenturu s kýmkoliv dalším. Nicméně v 80. letech byl vytvořen také zákon o fungování tajných služeb, mimo jiné MI5 a v roce 94 eh, MI6 eh, dostal také svůj nový právní základ. To byly velice důležité věci, protože vlastně vůbec poprvé byl v parlamentu vytvořen výbor, který eh, měl vykonávat alespoň nějaký dohled nad spravodajskými službami, ale v podstatě do letošního roku tento výbor pro bezpečnost a spravodajské služby byl úplně bezzubý, protože mohl vyšetřovat pouze politiky, financování a administrativu a přitom se začaly v posledních 20 letech objevovat nejrůznější skandály. Tento výbor tedy následně si mohl eh, zvát eh, svědky, žádat o přístup k dokumentům, dům a tak podobně. Takže eh, tak vypadá ta současná situace ve Spojeném království a je to trochu zvláštní, že o Spojeném království hovoříme nyní, dnes eh, když eh, se naše země trochu podílí na tom sledování, tak jak bylo odhaleno v NSA. Já jsem začala pracovat pro MI5 v 90. letech, kdy začaly fungovat ty nové zákony a byla to asi nejetečtější doba ve stoletém fungování MI5, protože jsme poprvé měli řádný právní základ a bylo to také před tragickými událostmi 11. září. Nicméně já a David Chale, můj bývalý partner, eh, jsme viděli celou řadu špatností eh, v MI5 a cítili jsme, že je potřeba o tom informovat. Eh, nejprve jsme na to poukázali interně, podobně jako jiní kolegové, kteří nakonec hromadně rezignovali v té době a bylo nám řečeno, abychom nedělali vlny, snažili se držet krok a Eh, Začali jsme tedy hledat cesty, jak vše zveřejnit mimo agenturu. David Shaler a eh, já jsme se rozhodli oznámit celou řadu trestných činů, o nich jsme se domnívali, že k ním došlo a které postupně v MI5 eh, eskalovaly. Týkalo se to schromažďování údajů o ministrech britské vlády, docházelo k nelegálním odposlechům například novinářů, lidé byli vězněni, když MI5 dostala informace, která naznačovala, že mohou být sice nevinní, ale přesto byli zadržováni před eh, trestným řízením. MI5 eh, lhala vládě, když se snažila zametat eh, své chyby a proto jsme se rozhodli, že na toto musíme poukázat, nebo MI6 se snažila eh, v roce 96 zavraždit Kadáfiho, což se nezdařilo. Bylo to všem nezákonné, podle naší legislativy došlo k eh, smrti řady nevinných eh, lidí a opět to bylo jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli, rozhodli oznámit celou situaci veřejně. V podstatě jsme ale museli nejprve prchat. Eh, ukrývali jsme se rok ve Francii, žili jsme po další dva roky ve francouzském exilu, protože MI5 se nás snažila stíhat. David eh, byl nakonec skutečně stíhat, dvakrát šel do vězení, eh, protože bylo to v roce 96 a následně po té, co se dobrovolně vrátil z Francie do Spojených, eh, Spojeného království, podle zákona o tajných informacích eh, byl uznán eh, vinným v roce 2002. Byly to skutečně pro nás hrozivé zkušenosti, museli jsme se vzdát jakýchkoliv vyhlídek na kariéru, běžný život, riskovali jsme vězení a neudělali jsme to pouze my. Například David šel do vězení, já jsem byla začena, byl ovšem začen také Michael bratr, novináři, přátelé a tak dále, jenom eh, kvůli tomu, že jsme poukázali na eh, tuto situaci. A se dokážete představit, eh, jak se žije v okamžiku trvalého eh, dohledu, sledování, kdy víte, že nemůžete si soukromně zatelefonovat, poslat eh, e-mail, s nikým si nemůžete soukromně pohovořit ani, ani doma v ložnici. A potenciálně také hrozí, že někdo bude vyvíjet tlak na vaše přátele, aby na vás donášeli. Takže tímto způsobem jsme žili několik let. A na tomto případu je také zajímavé, jak se tomu věnovaly média. Ta by se měla snažit eh, situaci poukázat, ale přitom na ně byla opět vyvíjena kontrola, bylo jim vyhrožováno a i dnes je na ně vyvíjen tlak, aby například tolik neinformovali o Snowdenovi, byly vydávány tajné soudní příkazy, byl využíván eh, zákon proti terorismu, proti novinářům, byl vytvořen eh, speciální výbor, který eh, znemožnil veřejnou diskuzi a nejde jenom o oznamovatele, kteří jsou podle britské legislativy stíháni, ale jde také o to, že i novináři mohou být stíháni podle článku 5 z roku zákona z roku 98, pokud způsobí újmu národní bezpečnosti tím, že budou informovat eh, o tom, eh, co jim sdělí eh, oznamovatele. To je horší situace než v dnešním Rusku. Takže je to skutečně chaotická situace, které dnes ve Spojeném království čelíme a Situace je taková, že my máme výbor pro bezpečnost a spravodajské služby v parlamentu, ale je to víceméně bezubý výbor a v posledních deseti letech se ukazuje, že řada špionů eh, připustila, že jim prošlo lhaní v tomto výboru. Mohli si to dovolit, protože tento výbor neměl žádný, eh, žádnou páku na to je přinutit mluvit pravdu, takže Eh, chybí demokratický dohled. Například, když MI5 eh, chce někoho odposlouchávat, tak teoreticky ehm, musí získat eh, povolení ministra vnitra. Ale Nakonec se k tomu politikovi dostane pouze schrnutí, schrnutí, schrnutí celého případu a pak je pro špiony velice snadné zmanipulovat informace a získat požadovaný souhlas ke sledování. Nebo dochází k takovým hromadným po- soudním povolením eh, z GCQ například eh, se to stalo kdy William Hague, eh, kdy si řekl, ano, samozřejmě vše je legální, dochází k řádnému parlamentnímu dohledu, ale Vše bylo velice vágní a mlhavé, protože pokud máte vydat soudní povolení pro miliony eh, eh, odposlechů, tak to není přece vykonávání řádného dohledu nad situací. Proč je ve Spojeném království um, eh, whistleblowing tak důležitý? My proto nemáme žádnou oporu v, v legislativě, v ústavě a ukazuje se, že nakonec jsou naše spravodajské služby vůbec nejlépe chráněny díky tomu. A Když vám pořád někdo říká, abyste nevystupovali, nekritizovali veřejně, tak eh, vám nezbývá, než eh, buď to se proti tomu postavit, anebo eh, držet linii a pokračovat v kariéře. Ale já jsem se dozvěděla, že MI5 a MI6 se podíleli na týrání, podobných eh, neetických eh, činech a situace se jim vymstila velice eh, nehezky v Irsku, ale zdá se, že na ta poučení z 90. let naše spravodajské organizace v, po roce 2001 zapomněly a morálně sklouzly a znovu sklouzly k používání takových praktik, jako je mučení. Whistleblowing tedy může být velice mocnou kontrolou pro takovéto sklouznutí a pochybení. Ve Spojených státech existuje zákon pro, mm, který umožňuje stíhání eh, oznamovatelů. Byl eh, přijat eh, Obamovou vládou a to je podle mě vyhlášení války proti oznamovatelům kdy oznamovatelé eh, jsou, eh, je s nimi nakládáno vlastně stejně jako se špiony. Byli jsme svědky případu předání eh, takovýchto lidí v roce 2005 do, do Ruska. Myslím si, že je to skutečně velice pokrytecké chování. Myslím, že whistleblowing více než kdy jindy dnes potřebujeme v tom tomto státě a v těchto společnostech, kde bují eh, sledování, špehování, na což poukázal Snowden a kdy se šíří různé pochybné eh, praktiky, eh, například informace o tom, že existuje seznam osob, které chce CIA nechat zabít a tak podobně. Dochází eh, k invazi suverénních států na pochybných eh, základech. Ehm, víme, že eh, útok v Iráku byl veden na základě pochybných informací. Myslím, že by nás to mělo vést k větší odpovědnosti a transparentnosti. Pokud toho dosáhneme, tak můžeme doufat ve větší spravedlnost. Pokud jde o doporučení, které bych si dovolila nabídnout k diskuzi, Podívejme se na právní ochranu eh, oznamovatelů. Tady eh, ve Spojeném království je důležitá jedna věc. My potřebujeme eh, skutečně důkladný parlamentní dohled, opravdový parlamentní dohled, parlamentní výbor, který bude volen parlamentem, nebude jmenován pouze premiérem a který bude mít skutečné právní, skutečnou pravomoc spolupracovat s oznamovateli, zabránit tomu, že jejich život bude převrácen na ruby. Potřebujeme také, aby takovýto parlamentní výbor měl důvěru oznamovatelů, aby vedl skutečně účinné vyšetřování oznámených případů. Je potřeba, aby bylo možné prošetřovat případy, schromažďovat důkazy a prošetřovat trestné činy a dosáhnout jejich potrestání, pokud jsou skutečně prokázány, protože v současné době, jak jsem říkala, procházejí u tohoto výboru lživá eh, tvrzení. Ve Spojeném království potřebujeme také právní definici eh, takzvané národní bezpečnosti, protože ta zatím eh, v legislativě chybí a Přitom se o tom hodně mluví. Potřebujeme chránit národní bezpečnost, jde o ochranu národní bezpečnosti a tak dále. Tím se snaží všichni umlčet eh, oznamovatele podle článku 10.2 eh, charty eh, lidských práv. Potřebujeme tedy tuto právní definici. A je třeba také sně říci, že na ochranu národní bezpečnosti musíme chránit integritu národního státu. Vybuchování eh, bomb na ulici samozřejmě traumatizuje lidi, ale nemusí to nutně znamenat ohrožování integrity celého státu. Další eh, můj návrh, existují důkazy eh, o zprávě o programu Echelon. Já si myslím, že závěry této zprávy je třeba znovu posoudit. Je to možnost, jak by si Evropská unie mohla vybudovat klíčovou infrastrukturu, odpojit se od hegemonie Spojených států a lépe ochránit své občany. Dále by bylo potřeba zajistit, aby Spojené státy začaly dodržovat Evropskou úmluvu o lidských právech a naše standardy. A na závěr bych chtěla říci, že potřebujeme také politiky pro technologie, Eh, které nám pomohou se ochránit, pokud nás neochrání samotné státy. Takže například, pokud se nedokážeme sami ochránit v rámci telekomunikačních sítí, tak eh, bychom měli mít možnost eh, se jako jednotlivci chránit sami, učinit určité kroky na naši ochranu, vyvinout si vlastní softwarový systém v rámci Evropy, abychom se odpoutali od Spojených států. A úplně na závěr bych chtěla říci, že potřebujeme také svobodný internet a svobodná média, abychom se mohli vyjadřovat, naslouchat, diskutovat. Eh, protože eh, v komunikaci je otázka a koncepce eh, soukromí naprosto zásadní, nejenom pro náš pocit, že víme, že eh, nás nikdo tajně neodposlouchává, ale jde také o to, že soukromí, eh, soukromé eh, komunikace to je základ proti tomu rozpínání, sledování úplně všech Těžko říci, kam se budou vyvíjet dále politické systémy a proto je potřeba zajistit a začít zajišťovat naše soukromí již nyní. Chtěla bych tedy navrhnout, že třeba nastavit rovnováhu mezi soukromím a bezpečností. To je argument, který eh, často používají i zpravodajské služby, ale je skutečně potřeba nastavit správnou rovnováhu. Myslím si, že to je dvoudílná eh, záležitost, eh, že soukromí je možné, eh, není možné chránit za situace otevřeného nepřátelství ze strany moci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní otevřeme prostor na otázky pana, pana Drejka, a pana, paní Mašon. Uděláme to obvyk, jako obvykle. Z praktických důvodů jsme velice pozadu, takže nejprve budu informovat eh, zpravodaje, že asi vašich deset minut bude zkráceno na jednu minutu. Dobře? Tak to máme navíc deset minut. A dále chci mentálně připravit řečníky na to, že v příští části budou muset být ještě stručnější, protože skutečně musíme skončit v 18.30 kvůli tlumočení pan Morris. Takže já vás nebudu eh, tedy eh, nudit svými závěry, ale eh, řeknu svoji otázku, která je asi taková banální ve světle toho, co tady zaznělo, ale my musíme mm, pro naši zprávu tedy pochopit, jak vy jakožto oznamovatele si stojíte, proč říkáte to, co říkáte v amerických ke situaci a tedy prezidentská politice, o které hovořil pan prezident Obama, vy, vy řeknete, že vám to nic eh, jaksi nedává, ale musíte nám vysvětlit, co to přesně znamená, že eh, co tedy eh, podle co dává znamatelům možnost něco říci podle amerického práva, pokud ne, tedy eh, ti oznamovatelé z NSA, kteří skutečně něco vidí, eh, zda to mohou říct a zůstat bezpeční, pokud ne, tedy co to, jak to bude znamenat pro další oznamovatele, bude to znamenat, že není žádný prostor, je tam je, nebo tady je nějaký legislativní prostor, co to říká pro nás zde v Evropské unii, nebo členských státech a pro Velkou Británii. Já tedy znám Velkou Británii a musím říct, že to ani tak ne, e, nesouvisí s nepsanou ústavou, protože máme mnoho členských států, kde jsou stejné problémy, kde e, je psaná ústava. Ale pro ty oznamenovatele v jednotlivých členských státech nemáme parlamentní kontrolu ve většině států Eh, je nedostatečná ochrana ve většině členských zemí, tedy jaká ochrana bychom, ehm, jakou ochranu bychom měli doporučit naší zprávě. Děkuji. Já požádám všechny eh, řečníky, aby skutečně se drželi mm, těch dvou minut a byli ještě stručnější. Já budu mluvit německy. My samozřejmě vždy hledáme rovnováhu mezi bezpečnostní tí a, e, v privá- a ochranou soukromí. Ale současně tedy se snažíme zjistit, do jaké míry vůbec vzhledem k tomu masovému sledování dat do jaké míry ještě existuje nějaký právní stát. Eh, no by mě zajímalo, zda ty sebraná data budou převážné části používána k tomu, aby bez odpovídajících povolení, aby tedy byly použita a eh, dále zda se ta data používají k ekonomické nebo politické špionáži. A to nejenom, nejen tedy k eh, odvrácení nebezpečí. Zda, na to to může odpovědět, zda máte znalosti k tomu. Děkuji, to je za stručnost, pan Albrecht. Děkuji, že jste přišli, že jste nás informovali, pro nás je to velmi důležité. Jedna věc je velmi zásadní a to je první část mé otázky. Jaký je tedy rozsah eh, těch, eh, jak se vlastně zadržování těchto, ze strany těchto služeb. Vy eh, víte, co se dělo toho roku, kdy jste tam působil, nevím, do jaké míry se to dělo. A v MI5 také tady bychom chtěli vědět, co se stalo, přesně co se dělo. A dále vy jste hovořila o mm, parlamentním dohledu. Jak vidí ten parlamentní kontrole? Jak myslíte, že by se to efektivně dalo dělat? To je otázka, na kterou musíme zodpovědět. To, to usilujeme zde v Evropském parlamentu. Zda máte tedy doporučení, mm, co se týče ochrany oznamovatele, k tomu jste řekla hodně, ale pokud tedy konkrétně můžete říct si něco o ochraně data. Děkuji. Ni- za ECR nikdo, takže kue paní Ernst, děkuji. Nejprve chci vyjádřit um, vá, velký respekt vůči vám, že jste mezi nás přišli. Je to i pro nás velký den, den velmi si to vážím. Eh, dvě otázky, které kterých tady kroužíme celou dobu. První otázka, jak je možná parlamentní kontrola? Vy jste řekla něco o tom, že parlamentní, e, že by to měl být nezávislý výbor. Jak tedy na, je to nutné na evropské úrovni a na národní, co reálně můžeme e, udělat? A druhý bod, který mě samozřejmě vadí, co je třeba zakotvit v zákoně na ochranu oznamovatelů a na jaké úrovni se to musí stát. A já jsem tady Mm, četla mnohé eh, o tom, co jste nám dali. Vy, jaká doporučení, to je všechno dobré, ale ještě na ochranu těch oznavatelů pro nás to je dobré téma. Eh, diskusy o ochraně dat a myslím, že se tady musí něco stát a možná byste nám k tomu mohla dát další informace. Děkuji, paní Ernst. A mm, já dám poslední otázku jménem Alde. Vy mě překvapil ten mm, výraz ta válka proti oznamovatelům, což je v podstatě válka proti demokracii, protože pokud nefungují mechanismy dohledu, pokud nefunguje transparentnost, pak ty oznamovatelé jsou jediný nástroj, který zůstává eh, eh, který nám ukazuje, abychom věděli, co se tedy děje. Či je to neuvěřitelné, tak to vlastně ukazuje, že jsou ti eh, naprosto, tajné služby naprosto utržené ze řetěze a chovají se jako kovbojové. Já mám dvě otázky. Jsou tady ještě eh, takoví, kteří eh, si pamatují, E, že tady byli někteří, kteří nazvali ty oznamovatele zločinci, kteří mají být potrestáni. Bohužel tady nejsou. E, že tedy jsou, existují kolegové, kteří říkají, že oznamovatelé jsou zločinci a tyto programy mají být, si zaslouží ochranu. Takže to jsme naivní, nebo jsme tedy e, naprosto jdeme z cesty. Dále se chci zeptat, orgán jako kongres, britský parlament, národní parlament, proč akceptují uh, E, že jsou voděni za nos. Proč toto akceptují jako stát ve státě, pokud věříme, že jsme demokracie, že máme morální autoritu poučovat zbytek světa, proč tedy parlamenty nefungují, proč nevykonávají své kontrolní pravomoci, proč nedělají svoje povinnost, to nechápu. Doufám, že můžete odpovědět. Pan Drake jako první zodpoví. In terms of whistleblower protection, I'll defer. Pokud se týče ochrany eh, oznamovatele, tak já musím říci, že já jsem ve svém případě neměl vůbec možnost se nějak obhajovat, neměl jsem možnost odvolání ale myslím si, že k tomu by se měl vyjádřit pan Radak. Pokud se týče právního státu, tak eh, musím říci, že v americkém právu je to tak, že u nás se skutečně uh, v tajnosti vzhledem eh, se postupovalo tak, že opravdu nejdříve se hledá po těch bodech, které chcete najít. A pokud se týče průmyslové či finanční špionáže, tak zveřejňování, ke kterému dochází v tisku, to je důkaz ukazující, že spravodajské informace se využívají pro jiné účely. To je také jeden takový případ, že se říká, že v, spravodajské informace se využívají na boje proti terorismu, ale mohou být také využívány pro politické účely. Vzhledem k rozsahu, tak já jsem si uvědomoval, že v roce 2008 za, byl zahájen program týkající se vězení a to bylo také to, co v podstatě se stalo oficiálním, co se dříve dívalo, dělalo neoficiálně. A Potom tady máme také akt či zákon o boji proti terorismu a ten byl v podstatě výchozím bodem a také zveřejnění e, Snowdena ukazuje, že se dochází ke zneužívání informací. A z hlediska kontroly, tak u nás se zrovna dvakrát moc nekontroluje v kongresu a je tady jenom několik kongresmenů či senátorů, kteří jsou ochotni se vyslovit proti současné praxi a také eh, tady například Například eh, musíme si uvědomit, že sledování je obrovský průmysl. Nejenom dochází k prodeji dat za obchodními účely, ale také se prodávají, tak říkajíc, údaje vládám. A proto musím říci, že opravdu ve sázce jsou nyní základy in demokracie. A jestliže máte tajné soudy, tajné informace, potom demokracie jako taková je ohrožena. A také minulost není přívětivá. A já musím říci, že dnes máme mimořádné technologické možnosti a právě proto musíme chránit autonomii jak státu, tak především individuálních občanů. Dochází k náhradě eh, právního státu tím autoritářským státem a také eh, právě v Evropě víme, že co se může stát, že víme, co se může stát, jestliže občané žijí v autoritářských či dokonce fašistických státech. Děkuji vám. A paní Mešon. Já budu hovořit stručně a tady určité otázky se týkaly stejných témat. Za prvé, jak můžeme eh, chránit oznamovatele a nebo mít také kontrolu nad praxí v rámci EU. Vytváření parlamentních výborů, které budou mít také pravomoce vyšetřovat tyto zločiny, to by byl dobrý první krok a především e, určité e, ne, zákonné operace by se musely správně vyšetřovat. Potom bychom také měli instalovat větší ochranu oznamovatelů. A ve Spojeném království máme také zákon na ochranu e, oznamovatelů, ale z toho jsou vyloučeny spravodajské organizace. A možná, že bychom tyto organizace také mohli do této legislativy zahrnout. A pak je tady ještě další věc v, jsou tady pouze tři eh, utajované skutečnosti, které musí být nadále utajovány. To jsou citlivé operační techniky, potom jednotlivé operace, které musí být chráněny, ale například někdy jsou zákony kontradiktorní. A také ve spravodajské činnosti se musí udržovat v tajnosti jména agentů. Takže vlastně jenom tyto tři věci musí být utajovány, ale jestliže určité spravodajské orga, or, eh, operace se odehrály před pěti lety, tak tady není vlastně už nic, co chránit. Možná, že by také mohlo dojít ve Spojeném království e, reformě zákonu z roku 1999. Pro to, že tady by také mohla vzniknout obhajoba ve veřejném zájmu. To by se mohlo eh, odehrát na národní úrovni a na evropské úrovni. Jestliže kontrolní vnitrostátní orgány zklamou, eh, tak by tam mohl být také jakýsi odvolací orgán, na který by se mohli obrátit eh, jednotliví oznamovatele, kteří kteří budou eventuálně ohroženi. Pokud se týče pojistky demokracie, tak tady máte pravdu. Spravodajské agentury si dobře uvědomují, jaké napětí vzniká také v souvislosti se šířením internetu a jejich kompetencemi kontrolovat. A to se týká jak NSA, tak GCSQ posledních 10 až 15 letech, protože tyto organizace se snaží nás stále více sledovat, co čteme, co jíme a tak dále. Takže já se domnívám, že je poslední šance pro evropskou veřejnost toto zastavit, eh, tak aby nás eh, nezahrnovali pod tyto technologie. A já si myslím, že technologicky to jde jde zvládnout. My nemusíme být závislí na technologii z USA. My můžeme si vytvořit naše evropské systémy neboť prvořadý úkol Evropského parlamentu je chránit evropské občany a potom také zdali jsme zrádci. Někteří lidé to říkají, škoda, že tady tito lidé, kteří to říkají, nejsou. Já bych si chtěla vyslechnout jejich odpověď. Já jsem podepsala eh, něco jiného. Já jsem byla motivována eh, eh, dělat povolání, které bude chránit životy a já jsem také chtěla chránit oficiální tajemství a tak já jsem hodlala postupovala, postupovat i tak dále. Ale já jsem nepodepsala, že budu chránit vždy eh, nezákonné činy. A to je moje motivace. Takže ti, kteří vykonávají trestnou činnost ve spravodajských organizacích, ti nejsou nikdy před soudem. E, například ti lidé, kteří v rámci MI5, e, kteří financovali Al-Qaidu, tak se nikdy nedostanou do vyšetřování. To je podobné taky v Chelsea Manning případě. A tady to bylo tenkrát také s tím, jak eh, tento člověk Manning eh, ukázal, jak, se, jak byly stříleny ženy a děti z vrtulníku. A nyní tento člověk, který to oznámil, je ve vězení a ne ti pachatelé. Uh, Děkuji za to, že jste k nám přišli a svědčili na našem výboru. I, think that's an endorsement of the... Myslím, že to byl projev, eh, že to byl projev ocenění vaší práce a obvykle tady takovýto aplaus eh, nezaznívá. Teď už velice rychle přejdeme k další části a omlouvám se, zapomněli jsme na jednu otázku. Paní Morvaj, opravdu jenom velice stručně, ale nejprve pan Bronz. Promiňte, já jsem na to zapomněla pan Bronz. Eh, to, co říkal pan Drake, že 11. září eh, bylo vlastně takovým spouštěcím momentem, tak eh, Svou funkci to eh, eh, splnilo, protože se to stalo záminkou pro sledování. A do jaké míry NSA a její spravodajci a další spravodajské agentury chtějí sledovat eh, v tomto rozsahu bez té záminky, předtím, než ji měli k dispozici. Vy jste mluvil o tom, co bylo podniknuto proti vám, když jste informoval o aktivitách NSA. Já se chci zeptat, zda jste uvažoval o, o tom, že by se vaše svědectví mohlo použít politicky obecně, bez té vazby na sledování. K tomu, co říkala paní Mešen, se se vy jste zmiňovala schromažďování údajů proti ministrům a novinářům, kteří jsou sledováni. Čím je jim vyhrožováno? Eh, propuštěním z práce? Pan Hejk ukázal určitou eh, mm, schopnost spolupracovat, bych to tak řekl, a udělal to vědomně, protože některé e, z těch jeho kroků by se teď mohly obrátit proti němu. Také se chci zeptat, za britské spravodajské služby používají informace pro širší politické e, souvislosti bez e, ohledu na národní bezpečnost. Chci se zeptat, zda Mm, se sami zpravodajské služby chtějí chránit, anebo mají nějaký politický důvod a čí důvod by to měl být. Také se chci zeptat, eh, eh, co by se stalo, kdyby se dostal někdo nebezpečný k moci. Myslím si, že kdyby se takovému člověku nabídlo eh, pokušení, tak by se ho jistě chopil. Paní Morvaj nyní, prosím, stručně. Já nevím, proč přesně musím být stručnější než kdokoliv další, protože všichni tady vystupovali. Paní předsedkyně, protože máme časový sklus. Paní Morvaj, tato otázka je, myslím, eh, teď zcela evidentní. Vy jste říkal, pane Drejku, že agenti stázy a fungování stázy a schromažďování informací ze strany stázy. to bylo za doby socialismu, komunismu, tedy za diktátorského režimu a že takováto činnost byla jedním z prostředků tohoto režimu dosáhnout eh, svého cíle. To znamená, že šlo o určitý politický prostředek eh, a z vaší strany o politické prohlášení. Ale Ptám se, existuje diktátorský režim e, i, e, i dnes? To už je méně politicky korektní otázka. Mluvíme i dnes o diktátorství. A kdo je tím diktátorem? Jsou to Spojené státy nebo nějaké korporace, nadnárodní společnosti, bankéři společně s politiky? Je to jednoprocentní diktátorství nad zbylými 99%? Nebo co se zde děje? Vy jste říkal, že to vše začalo 11. zářím, ale předtím eh, tady byl skandál Echelonu ještě před 11. zářím. A moje poslední otázka, kde jste eh, vzali tu odvahu a sílu projít eh, všemi těmi obtížemi a tím obrovským utrpením proto, abyste eh, obhájili svobodu pro nás, pro všechny. Děkuji vám za to. Paní předsedkyně, děkuji. Nejprve pan Drake, prosím. Eh, začnu jednou z těch posledních otázek. Já jsem si poznamenal to, co tady zaznělo už eh, před 20 lety se snažili eh, snažili přicházet eh, všichni s myšlenkou, jak chránit společnost. Bylo to už v dobách programu Echelon, který narušoval suverenitu lidí. A já jsem se tomu všemu postavil, protože Eh, jsem se setkala s lidmi, kteří postupovali podobně, eh, prošli si s kolegy, kteří si prošli krizí svědomí a tak jsem se rozhodl, tak jak jsem se rozhodl pro budoucnost. Eh, nebylo to jenom kvůli mě samému, ale i kvůli ostatním. Nechtěl jsem být svědkem tohoto převrácení mm, života, který jsem si, si přál žít a viděl jsem obrovské ohrožení po 11. září. Zůstal jsem v tom systému a jeho součástí, dokud to jenom eh, šlo, pak už to možné nebylo. Pokud jsem mluvil o stáři, tak jsem samozřejmě měl na mysli ten prostředek eh, diktátorského eh, režimu, který byl namířen proti suverenitě, ale dnes máme jinou technologii, jiné technologie a tak už není potřeba tolik pro masové sledování, kdy můžete sledovat kohokoliv, kdykoliv velice snadno. Eh, abych přešel k NSA, eh, k NSA eh, vlastně se snažila vše především utajovat a to byla ta obrovská změna oproti situaci před 11. zářím. Během prezidentského prezidentské změny v roce 2000 na internetu jsou k tomu informace k dispozici, tak eh, tehdy už se začínal porušovat čtvrtý dodatek eh, ústavy pod záminkou, eh, pod nejrůznějšími záminkami docházelo k rozšiřování sledování. Já myslím, že tím jsem snad odpověděl na, na většinu vašich dotazů. Děkuji nyní paní Mašon, ano, to byly velice zajímavé uh, otázky, ale eh, přejdu tady k tomu podstatnému. Tak eh, politici ve Spojeném království a média jsou nuceni, uh, uh, nuceni se, se, se omezovat kvůli informacím, které jsou uh, proti nim uh, schromaždováni. Uh, Sami tyto osoby i politici, Jack Straw ve své době neměl přístup k informacím, které na ně zpravodajské služby schromažďovaly. A když si to představíte, eh, že ty politici, každý eh, je namočen trošku do něčeho, nomináři v podstatě jsou v podobné situaci, neví, neví, co se na někde schromažďuje a to potenciálně může vést k hromadění obrovského strachu při jejich práci a Přesně o to spravodajským eh, službám eh, jde. Zda sledují nějaké širší politické cíle, já si myslím, že ano, celá řada tajných eh, agentů se, mm, se tomu věnuje, ale snaží se držet v zámci zákona, vyšetřují například tajní agenti, vyšetřují domácí eh, extremisty, ale často i aktivistické skupiny, běžné aktivistické eh, skupiny, které jsou označováni nově jako domácí extremisté či teroristé a proto už existuje speciální eh, legislativa. Takže se nám tady trochu posouvají eh, ta, ta pravidla a z řady podezřelých se stávají legitimní cíle rozsáhlého sledování, protože jsou označováni nově za teroristy. A proč se tedy drží té své moci? Protože ji zkrátka mají, chtějí hromadit, chtějí se jí držet. Eh, vezměte si terorismus eh, Ira, to byl teda původní důvod, pak se objevila místo toho Al-Qaida, pořád si takto budují nějakou práce, abych to tak řekla, a teď jde o to, jakým způsobem se před těmi hrozbami e, obhájit. Pokud na to nestačí MI5, pokud si nevede dobře, tak e, by bylo přece dobré se s nimi rozloučit a nastavit tu situaci jinak. E, musí dodržovat zákony, v rámci ní spolupracovat s policií při vyšetřování, musí tam být odpovědnost. A na závěr eh, k tomu diktátorství eh, vrátila bych se k Mussolinimu, který mm, mluvil o tom, co to je eh, fašismus. On říkal, že to je směsice korporátního a státního. Podívejme se teď na ty megaglobální korporace, lobbysty, kteří mají obrovské pravomoci, ovlivňují legislativu úplně všude. Řada poslanců eh, má dnes eh, hlasovat tak, jak lobbysté říkají. A myslím, že bychom se měli poučit z historie od Eisenhowera v 30. letech eh, Myslím si, že se nám rozrostl tento vojenský spravodajský eh, komplex eh, spravodajství se, se rozrostlo do obrovského eh, biznesu, tak jak vlastně o tom mluvil přede mnou Tomas. Děkuji. Děkuji, omlouvám se za, za to, že jsem omylem už předtím uzavřela tuto část diskuze. Teď se dostáváme k třetí části. Vyzvu další naše řečníky, aby se ke mně připojili na panelu a dopředu se omlouvám, že máme k dispozici méně času, než jsme mysleli. Každý vystupující bude mít 10 minut, poté nám zbyde 10 minut na diskuzi. Vše musí být tedy velice stručné. Pokud budeme potřebovat o několik minut navíc, já doufám, že bude možné naše zasedání i s tlumočením o něco prodloužit. Vítám vás zde, mám tady eh, dva vystupující, kteří se věnují právní ochraně oznamovatelů. Po mé pravici paní Česelin Radak, eh, která je ředitelkou Government Accountability Project Hájla, mimo jiné pana Drakea, pana Vujbeho, celkem šest oznamovatelů a pan David eh, po mé levici, je jedním z ředitelů Transparency International eh, v Irsku. Nejprve paní Radek, 10 minut, prosím. Děkuji, chci poděkovat Evropskému parlamentu za pozvání eh, na eh, tuto řadu velice významných zasedání, které váš výbor organizuje, pokud jde o zákonné sledování agentury NSA o němž informoval Edward Snowden. Já doufám, že podobné politické eh, instituce po světě se budou řídit vaším příkladem, protože bez eh, odvážných oznamovatelů, jako je pan eh, Snowden, by svět doposavat nebyl informován o nebývalém rozsahu sledování ze strany NSA ve Spojených státech eh, či eh, ve třetích zemích. Místo toho by veřejnost musela spoléhat na polopravdy nebo úplné lži, které nabízí úředníci americké administrativy. Edward Snowden nabídl odhalení, která poukázala eh, na to, že potřebujeme veřejnou diskuzi o velice nákladném a často neúčinném sledování, které eh, vedou americké spravodajské agentury. Já řídím pro, program eh, pro národní bezpečnost eh, v rámci Government Accountability Project a věnuji se právní ochraně oznamovatelů. Zastupovala jsem eh, oznamovateli, museli jsme se vypořádat s řadou odvetných eh, opatření, která eh, jsou uplatňována proti oznamovatelům. Řada z nich Eh, se musí potýkat s obrovskou protireakcí eh, ze strany zaměstnavatelů. Bylo to v roce 2010, kdy jsem poprvé eh, se obeznámila s tajným světem národních bezpečnostních agentur, konkrétně NSA, a tehdy jsem začala zastupovat Tomase Drakea, s ním jste měli možnost se právě seznámit. Já sama jsem také oznamovatelkou, poukázala jsem na pochybení, během prvního vyšetřování protiteroristického případu ve Spojených státech po 11. září a napřímo jsem se dozvěděla o tom, že Bushová administrativa, administrativa chtěla eh, velice eh, zásadně eh, postupovat proti oznamovatelům, chtěla jim totálně zničit jejich kariéru, profesní život a chtěla je dát na seznam potenciálních teroristů. Administrativa eh, prezidenta eh, Obama Obamy obvinila Tomase Drakea eh, z velice závažné trestné činnosti, vlastně té nejzávažnější, která je možná ve, spojeném, ve Spojených státech, tak vím, že došlo k překročení Rubikonu. Ačkoliv stíhání pana Drakea nakonec se zhroutilo, americká vláda nadále stíhá oznamovatele z um, oblasti národní bezpečnosti pro špionáž. Lidé z této oblasti e, jsou stíháni jakožto oznamovatele, kteří poukázali na státní pochybení. Skutečnost je taková, že před rokem prezident Obama obvinil podle zákona o špionáži mnohem více eh, lidí než dříve. Většina z nich byly oznamovatele a obvinil jich mnohem více než všichni předchozí prezidenti dohromady. To ukazuje jenom eh, zintenzivnění celé situace, o které jsme se eh, teď měli možnost dozvědět. Ukázalo se Eh, také kolik eh, tajných informací schromažďovala informace eh, armáda, na které poukázal voják Manning. nebo Assange z Wikileaks, který je v exilu v Londýně. Myslím, že jejich případy eh, redefinovaly transparentnost digitální době. Nicméně Spojené státy se snažily nejrůznějšími způsoby kriminalizovat whistleblowing a všechny oznamovatele, kteří se na tom podílejí a snaží se zastrašit eh, všechny, aby se neodvážili vystoupit s pravdou. To, co nazývá americká vláda špionáží, já nazývám morální odvahou vyjádřit eh, se eh, k nezákonným eh, praktikám, mezi něž patří mučení, válečné eh, zločiny a masové bezprecedentní sledování jednotlivců. Lidé, kteří na toto poukázali, jsou velice odvážní a Eh, snažili se eh, poukázat na tyto nepravosti v zájmu své celé země a celého lidstva. Z historického hlediska tito lidé eh, byli nuceni vybrat si mezi svým svědomím a svou kariérou, ale nyní je v sázce mnohem více, protože riskují také svou svobodu a své životy. Ocitáme se v asymetrické válce Spojené státy proti oznamovatelům kteří jsou eh, v naprosté nevýhodě. Válka se vede také proti novinářům, kteří usilují o zveřejňování případů eh, oznamovatelů. Tito novináři jsou sami sledováni, ale dokonce jsou i trestně stíháni, jsou proti ním vydávány příkazy k domovní prohlídce, čistě protože dělají svoji práci. Tato válka proti oznamovatelům, aktivistům, dezidentům a novinářům je mnohem rozsáhlejší součástí války informační, protože žijeme v informačním věku a informace jsou současnou měnou moci. Jsme tedy svědky eh, globálního schromažďování moci v nebývalém měřítku. Už jste dnes tady slyšeli o tom, co jsme se dověděli díky Edwardu eh, Snowdenovi o rozsáhlých operacích eh, sledování, hackování eh, systému proti přátelům i nepřátelům, o sabotážích, špionáži proti občanům. A Spojené státy vydali takto více než 500 miliard na spravodajství od 11. září, což překlačuje výdaje za celou dobu studené války. Jeden člověk projevil obrovskou občanskou odvahu a postavil se proti tajné spravodajské, silné spravodajské eh, agentuře na světě a přespěl k rozsáhlým odhalením. Každé takové odhalení je eh, velice znepokojivé. Tyto informace rozšiřují novináři eh, po světě a jsou to informace, pro něž Edward Snowden riskoval svůj život. My si společně s vámi uvědomujeme význam těchto informací pro veřejnost. Já tedy žádám, aby váš výbor posílil zákon na ochranu oznamovatelů, na ochranu soukromí a na ochranu publi- eh, vydavatelů v Evropské unii, kteří se snaží vydávat a zveřejňovat tyto informace. Přeji si, aby nemuseli čelit strachu z trestního stíhání. Je to velice důležité, protože jistě budou eh, za takové situace odhalení pokračovat. Před 150 lety zaznělo, že věč, horší než zráci jsou lidé, kteří předstírají lojalitu k vlajce a ti zanechávají svůj národ ušlapený v prachu. Já myslím, že k tomu vedlo také masové sledování po 11. Eh, září, kdy došlo k vytvoření státu založeném na sledování státu eh, a sledování, které by nacistické Německo mohlo závidět. V okamžiku, kdy se člověk musí vybrat eh, bezpečnost proti svobodě, tak to je nemožná volba. Myslím, že všichni můžeme mít OB i po 11. září, pokud budeme naslouchat oznamovatelům, jako eh, byl Kirk Leiby nebo Thomas eh, Drake, eh, kteří věděli, jak se zachovat, jak uplatnit své zákonné právo. NSA se možná snaží demokracii nahradit despotismem a šířit strach, ale já se zastrašit nedám. Edward Snowden si přeje aby, a přál se, aby mohl být přítomen těchto uh, slyšení, ale samozřejmě ze zjevných důvodů to možné není. Místo něj tedy přečtu jeho prohlášení, které bylo umožněno jenom díky eh, dvěma nejmenovaným hrdinům. Julian Assange eh, a Sarah Harrison ho zachránili, v podstatě zachránili v Hongkongu, převezli eh, do Ruska, pomohli mu získat azyl a Sarah Harrison byla po jeho boku celou eh, dobu, což eh, samozřejmě bylo obrovskou hrozbou i pro ní samotnou. Toto vše se stalo v 21. století v rámci boje za, za svobodu. Myslím, že je velice mm, velkou tragédií a ironii, že pr- na záchranu svobody nás všech eh, se museli eh, vzdát eh, své vlastní svobody. Zacházení s Julianem Sárou nebo Edwardem jejich eh, příklady a příklady dalších eh, oznamovatelů ehm, mají eh, zastrašit všechny ostatní. Přečtu teď prohlášení Edwarda Snowdena. Chci poděkovat Evropskému parlamentu a výboru Libe za to, že se rozhodli prošetřovat případy masového sledování obyvatelstva celkově, což je obrovská hrozba dnešní doby. Úspěch ekonomik v rozvinutých zemích eh, do značné míry záleží na kreativitě a pokud má ten úspěch pokračovat, tak si musíme pamatovat, že kreativita je produktem zvídavosti, která je zase eh, součástí našeho eh, soukromí. Bohužel dnešní společnost nám často znemožňuje najít správnou rovnováhu mezi soukromím, naším právem na soukromím a právem státu vyšetřovat. Nejde o rozhodnutí, která by měl eh, za jednotlivce činit někdo jiný. Měli by to být sami lidé, kteří o tomto rozhodují na základě informací. Veřejná diskuze bohužel ovšem není možná bez znalostí na straně veřejnosti a v mé zemi jsem se snažil veřejnosti dát k dispozici informace a e, byl jsem následkem toho donucen k exilu pokud chceme vést tyto diskuze v budoucnu, neměly by být podmíněny osobní oběti. Potřebujeme lepší eh, ochranu pro lidi, eh, kteří eh, chtějí žít v souladu svým svědomím a informovat o situaci pravdivě. Já jsem se tuto diskuzi, veřejnou diskuzi snažil umožnit Dnes eh, jsme svědky toho, že parlamenty vznikají nejrůznější vyšetřovací výbory, navrhují se řešení moderních problémů. Vidíme také odvážné soudce, kteří se nebojí kritizovat spravodajské eh, eh, agentury. Vidíme pokusy zveřejňovat pravdivé informace. Vidíme, že veřejnost si žádá um, přístup k informacím. Myslím, že k tomu přispívají i podobná slyšení, za což bych vám chtěl poděkovat. Edward Snowden. Okay, thank you very much. Děkuji také za to, že jste nám předala jeho prohlášení. Přejdeme k panu Devitovi z Transparency International. Děkuji, pane předsedo, děkuji výboru za toto pozvání. Je mi ctí, že mohu e, sdílet toto pódium s mm, lidmi, které velmi obdivuji. Jako bývalý státní úředník sám e, se považuji za šťastného, že jsem nikdy nemusel svoji odvahu a mm, podrobit takové zkoušce jako uh, tito lidé. Mnozí z těchto oznamovatelů jsou lidé, kteří jsou ve špatné chvíli na špatném místě. Já uh, obhajuji transparentnost a odpovědnost a e, snažím se pomáhat vytvářet právní rámec, které pomáhají těm, kteří jsou konfrontováni mezi tím, že zůstanou potichu a poslouží sobě, anebo promluví a poslouží veřejnému blahu. Eh, jen mm, veřejné instituce musí nést větší odpovědnost za ochranu spol, eh, celkového dobra. Kampaň pro institucionální reformy mm, posledním mm, ve větší části 20. století. Eh, brzy bude zveřejněna zpráva, která se bude týkat garancí, právní garancí pro oznamatele v Evropské unii. V tuto chvíli jsme pomohli 140 eh, tisíců klientům na světě. Ty Irsko eh, zahájilo první hotline, eh, horkou linku pro oběti korupce a je to první helpline v západní Evropě. Máme linky v České republice, v Maďarsku, Lucembursku Eh, také chci ocenit práci či eh, kolegů ve Velké Británii, kteří se zabývali pracemi na eh, legislativě. My předpokládáme, že zpravodajské agentury jsou zodpovědné za ochranu občanů a dodržování demokratických principů. Ovšem byl podceněn potenciál zneužívání e, těchto služeb. Viděli jsme svědky několika mm, e, zveřejněných případů. Jistě znáte případ Franka Gravela, který oznámil případ e, Mm, To byl, e, se týkal invaze Iráku i mm, případy Širkis v Dánii um, to jsou um, skandály, které se neobjevily posled, posledních 40 let od případů, které ohledně IRA, které se objevily v roce 72. Ehm, podobné podobným věcem dochází i jinde. V roce 2010 um, úředníci ministerstva sociálního zabezpečení v Irsku předávali osobní data, osobní data občanů pojišťovnám. Uh, v letošním roce dva policisté informovali uh, uh, z manipulace z policejních záznamů ve prospěch policistů a rodinných příslušníků. Dále oznamovatele se stali oběťmi eh, ze eh, represálí ze strany kolegů. Eh, Jeremy byla nedávno propuštěna poté, co poli- prošetřovala případ, kde policejní ředitel měl své dopravní přestupky také vymazány. Eh, jak se zdá, tak eh, oznámit nějaké zneužití si zaslouží větší trest než to zneužití samotné. Informace je cená komunita a um, bez systému neexistují systémy, jak zodpovědnost pohnat k odpovědnosti. V, pro případ o lidí, kteří mohou zveřejnit podobné případy. Oznamovatele nemají eh, ochranu eh, zveřejňovat tyto informace ve většině zemí, ale tyto oznamovatele nejsou sami. I v jiných kategoriích eh, je málo zákonných záruk. A to i pře to, že nějakých 40 případů korupce je oznámeno těmito lidmi. Proč ti oznamovatelé pomáhají, oni pomáhají eh, odhalit tyto činy a současně dělají prevenci. Eh, ti pachatelé si to rozmyslí, pokud budou vědět, že jejich kolegové by to mohli oznámit. Oznamovatelé také brání jiným formám poškozování veřejného zájmu. Například Velká Británie zavedla eh, zákon o eh, ochraně zveřejňování informací a to bylo po stroskotování lodě Zeebrugge a nehodě, železniční nehodě, kde hm, zahynulo 25 lidí a 500 bylo zraněno. Britská vláda um, bere na vědomí, že ochrana oznamovatelů by mohla omezit riziko nebezpečných praktik, které neřeší zaměstnavatele. V tuto chvíli Británie poskytuje eh, komplexní, konsistentní opatření, které mají chránit oznamovatele v soukromém i veřejném sektoru, ale ani v Británii nechrání oznamovatele z řad spravodajských služeb. Většina států pouze umožňuje toto oznamování v některých sektorech jako zdravotnictví, péče o děti nebo některé typy mm, trestných činů, jako je podvod nebo zneužívání dětí. Legislativa také často definuje trestné činy restriktivně, takže někdo třeba může informovat o korupci, a korupce je přesně definována jako uplácení státního úředníka a proto nebudou chráněni pardon, mm, možná nebudou tedy mít ochranu, pokud oznámí zneužití osobních informací pro osobní prospěch. To je třeba e, případ zneužívání ze strany zpravodajských služeb. Většina států EU také omozuje kanály na oznamování. Například e, musí to oznámit příslušným osobám, třeba svým zaměstnavatelům. Nesmí to e, oznámit nikomu jinému, což má mm, velmi omezující dopad na tyto oznamovatele a TIA i Rada Evropy vytvořila klíčové principy legislativy pro ochranu oznamovatelů a my bychom chtěli, mm, aby byly konsultováni předtím, než budou formulovány návrhy legislativ Evropské unie a jinde. Chci zdůraznit tři základní principy, které byste měli zohlednit. Za prvé, e, zákon o oznamovatelích musí chránit všechny zaměstnance, včetně těch eh, v spravodajských službách, také kontraktory, eh, stážisty, zaměstnance. Mělo by je chránit proti represálím, jako je propuštění, eh, degradace, mobbing a podobně. Měl by dávat možnost nejenom oznamovat korupci, a podvody, ale také eh, neschopnost plnit právní povinnost, jako chránit soukromí data občanů. Také by měly poskytovat bezpečné kanály, eh, kterými mohou ti oznamovatelé komunikovat. Mm, mohou, mohou jim eh, je, dát možnost dělat ten reporting interně, ale také externě, pokud e, nebude na tyto informace reagováno a pokud veřejný zájem vyžaduje, aby to bylo zveřejněno. Jsem rád, že v Irsku parlament nyní e, jedná o e, zákonu, který toto zohledňuje a který je založen na zkušenostech oznamovatelů z celého světa také spravodajští, spravodajci by měli možnost eh, informovat vládní ministra, ale legislativa samotná nevyřeší selhání demokratických institucí eh, chránit hodnoty a principy, na kterých jsou založeny. Eh, průzkum TI ukazuje, že je potřeba, aby veřejné instituce byly pravidelně předmětem kontroly Veřejnost má právo na informace, aby mohly povolat vlády k odpovědnosti a média musí dostat svobodu, aby tyto informace zveřejnily. Jak ukazuje osud oznamovatelů mé země a jinde, je eh, třeba eh, vytvořit prostředí, kde budou lidé se cítit bezpeční, aby řekli pravdu tváří tvář moci. Děkuji vám. Eh, omlouvám se za to, že eh, nás tlačí čas. Někdo další chce, chce vzít slovo? That's it, Mr. Bronze, Mrs. Sippel. Okay. Everybody gets one minute. Každý dostane pouze jednu minutku a opravdu budeme čas sledovat. Takže pan zpravodaj, děkuji. Já děkuji oběma řečníkům za jejich prohlášení a vy jste také hovořili o vězních svědomí a také jak toto budeme zmiňovat v naší zprávě. Ve Spojených státech máte také kanál pro oznamovatele mě by zajímalo, zdali Snowden udělal to, co udělal, protože se myslím, že ta vnitř, ten vnitřní kanál pro oznavatele je neadekvátní a proto to řekl takovým způsobem, jak to udělal. A jestliže my bychom se k tomu chtěli v EU vyhnout, tak jak máme postupovat, protože tady byly zmíněny různé zákony v jednotlivých zemích, které jsou nedostačující, tak co se s tím má udělat? Takže pan Foss má 60 vteřin k dispozici. Německy budu hovořit. <clears throat> Děkuji vám za vaše informace, které byly velice zajímavé. Já se chci zeptat vlastně na to též odhalování, zdali je to opravdu jediná cesta, kterou můžeme jít, eh, tedy přes tisk, a nebo existují jiné interní nebo parlamentní možnosti, a nebo možná nezávislé místo formou ombudsmana, kde by se dali poskytnout informace, aniž by se člověk sám vlastně ohrozil. A potom také uzna, oznámení u orgánů v trestním řízení, bylo by to neúčinné, nebo by to byla rozumná cesta pro oznavovatele, kteří chtějí dát informace a přitom budou postupovat v souladu se zákonem. A nyní pan Albert Albrecht tady není a proto dávám slovo paní Ernst. To šlo je přece rychle. Já chci ještě jednou se vrátit k ochraně oznamovatelů a proto se ptám, jakou ochranu byste doporučovali. Takže jak má člověk chápat zo zacházení s oznamovateli? Jak se to dá také právně vysvětlit, zdali jsou to zrádci nebo pachatele, jak je to v současné době upraveno. A můžete nám jasně říci, jak si představujete ochranu oznamovatelů, jaké e, úpravy by byly vhodné. A nyní paní Morvaj a další. Paní Morvaj, děkuji vám je opravdu velice dojemné vyslechnout si osobní eh, zprávu pana Snowdena pro nás. My mu také většinově přejeme všechno nejlepší. On, myslí, v prvním rozhovoru řekl, že nejvíce se bojí to není Guantanamo či trest smrti, ale možnost, že ať odhalí cokoliv, že to nebude mít žádné dopady. Já musím říci, že tato věta na mě udělala největší dojem. Jak se domníváte, je spokojený v této době s těmi dopady, které jeho čin způsobil? A jako právník, co si myslíte o osobní budoucnosti pana Snowdena? Co se uh, s ním stane a zdali také děláme dost na ochranu jeho práv. Pan Bronz, EU také může být kritizována také se tady tvrdí, že jednotliví zaměstnanci mají, požívají ochranu e, jako oznamovatele, ale jeden člověk také byl propuštěn kvůli tomu, že oznámil e, špatné postupy v tomto parlamentu. A potom tady máme také případ jednoho poslance, který si stěžoval na finanční nesrovnalosti v rámci EU. A také bylo řečeno, že ten, tento člověk řekl, že získal informace od e, oznamovatele a potom došlo k tomu, že došlo k loupání do jeho domu a také mu byl odňat po, eh, počítač. A další řečník, já budu hovořit stručně. Neexistují žádné organizované akce a přesto vzniká dojem, že v posledních letech vypadá to, že jednotlivé tajné služby působí autonomně. Mají peníze a moc a nyní se snaží vybudovat dále tuto pozici a jedna vlády s tím mají potíže proti tomu bojovat. Jedině, že vlády to tak chtějí a jednoduše třeba také nechtějí přiznat, že tím, že nereagovali, tak jsou také spolu zodpovědné za tuto situaci. A když toto je moje téza, tak se ptám, do jaké míry může být možné, že právě tyto vlády by schválily opatření na ochranu oznamovatelů, které právě v současné době nejvíce potřebujeme. A já se chci zeptat paní Rada, která hovořila o sledování oznamovatelů a novinářů a co se Eh, a například co se týká právníků, jsou také tak pro následování. Máte jako právník pocit, že můžete bezproblémově a bezpečně vykonávat svou práci. Ano, já nemám pocit, že mohu vykonávat normálně svou práci. Já mohu říci, že já se cítím bezpečná, ne, že bych byla vystavena sledování, jako například právníci z Kvantánama. Ale my například s klienty eh, komunikujeme pouze eh, v dešifrované podobě a ne telefonem. Ale já musím říci, že když musím takto pracovat, tak já pracuji daleko déle než normálně a také to úplně jediný způsob práce než běžného právníka s běžným klientem ještě byly vám položeny další otázky, můžete reagovat. Pokud se týče řešení, tak já si myslím, že potřebujete opravdu reformu opatření na ochranu oznamovatelů. Byl udělány určité reformy, které byly docela účinné a oznamovatele také mají určité mechanismy, které, podle kterých mohou fungovat. Ale problém je to, že národní bezpečnostní orgány a také spravodajské orgány jsou e, například e, z možnosti oznamovat určité přečiny vyloučeny. A také ve Spojené státy máme zákon číslo 19, který vyločuje například činnost pana Snowdena. Já si také myslím, že tisk v současné době se zdá jediná cesta, kudy se obírat, ale jestliže máme bychom měli kanály, které by fungovaly tak, jak mají, tak by to byla cesta. Protože pan Snowden také byl ochoten e, postupovat oficiální cestou a hovořit s vlastními orgány, pokud by tyto orgány fungovaly tak, jak mají. A pokud se týče toho jak spokojený je Snowden z dopady svých činů, tak on sám eh, řekl, že je rád, že se začalo debatovat o reformách a také o změně situace. Původně řekl, že by nejvíce litoval toho, kdyby se nic nestalo. Ale tím, že se konají podobná slyšení jako to dnešní a vy máte také seriál 12 slyšení a to mi dává velkou naději a také velkou naději oznamovatelům. Z hlediska jeho budoucnosti to záleží na ochotno, ochotě velmocí eh, že dostane tedy Snowden azyl, nebo celá řada eh, zemí je toho názoru, že se může obávat politického pronásledování. A proto celá řada lidí, kteří již v minulosti dostali také azyl, tak eh, nakonec byli stíháni ve svých vlastních zemích. A nyní dostal dostal azyl eh, a žije volně tak jako Assange. A takže ale většina lidí také ho považuje za oznamovatele a ne za zrádce. Neboť také se většina lidí dívá také na to, to, co udělal v podstatě dobrého tím, že oznámil tyto aktivity. A Nyní mohla byste se ještě vyjádřit k otázce paní Ernst, jestli využil skutečně všech oficiálních kanálů pak jestli by to vedlo k tomu, že padnou veškerá obvinění. Jestliže by šel jestliže by šel oficiálními kanály v rámci NSA, tak by eh, pravděpodobně by se nic nedělo on postupoval na začátku oficiální cestou, ale orgány, ke kterým se tyto informace dostaly, tak okamžitě tyto informace zařadili mezi tajné. To znamená, že ti lidé, kteří ho eh, měli chránit, tak ho nechránili. Pan Snowden Eh, zkoumal různé případy v minulosti a viděl, že kdyby postupoval dále těmito oficiálními kanály, tak by byl pravděpodobně dále trestně stíhán. Děkuji za tyto dotazy. Eh, zazněla tady otázka, eh, jak by mohla být nastavena legislativa, aby byly oznamovatelé lépe chráněni. Je potřeba jasně definovat jejich práva na vlastní obhajobu u soudu, musí mít jasně definované právo eh, na to, že jejich stížnost nemůže být jen tak zamítnuta, že není možné obtěžovat nějakým způsobem. Je potřeba aby měli tedy možnost eh, se hájit v trestním či občanskoprávním eh, řízení podle současně platné legislativy. U nás v Versku tyto pojistky v tuto chvíli jsou. Je tam imunita před občanskoprávním a trestněprávním řízení, pokud oznamovatele postupují podle zákona. Kromě toho si myslím, že je důležitá další věc, a to, aby oznamovatele věděli, že informace, které poskytnou, na základě nich se bude dále jednat. Ukazuje se, že nejvíce odstrašuje eh, před whistleblowingem eh, to, eh, že se sami oznamovatelé domnívají, že se potom s těmi informacemi nic nestatne. Musí existovat právně zakotvená povinnost jednat po přijetí takovýchto informací. Další otázka, která tady byla, zda se mají ty informace interně dále předávat. Určitě ve Spojeném království a v Irsku a možná i jinde, na Novém Zélandě, v Jižní Africe například, existuje ustanovení v zákoně, který eh, motivuje zaměstnance interně informovat eh, v rámci hierarchie o pochybeních, pokud neexistuje dobrý důvod eh, nepostupovat tímto oficiálním způsobem. způsobem. K tomu, co říkala paní Ernst, zda je označovat za oznamovatele či zrádce, já tady souhlasím s Jesselyn. Myslím si, že tyto nálepky, ať už jde o nálepku hrdiny či zrádce, nijak nepomáhají. Ale do značné míry eh, samozřejmě záleží na tom, kdo o věci informuje. Já vím, že to byla spíše retorická eh, otázka než eh, tvrzení, ale já jsem se na to ptala právně. Je to právnicky tedy definováno, jak je ten oznamovatel jaksi vnímán z právního hlediska jako zrádce, belezrádce nebo na jaké základě? Ano, já jsem chtěla, chtěl právě říci, že to záleží na tom, kdo o, o tom případu informuje a je potřeba se postavit za oznamovatele a právně je chránit. A na závěr chci říci, že mezinárodně o, oznamovatele uh, potřebují eh, svou ochranu eh, eh, stejně jako oznamovatelé v národních institucích. Ta situace je tady stejná. Pak tady byla ještě jedna otázka, paní Sipl, ale tu jsem se nepoznamenal. Já jsem se ptala, zda jste si jistí, že státy skutečně zajistí ochranu oznamovatelů v případě zpravodajských tajných služeb, protože tam nechtějí příliš odkrývat situaci. Myslím, že do značné míry záleží na veřejné poptávce. Pokud politici eh, neuvidí, že to je priorita, tak jednat nebudou. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem našim dnešním řečníkům. Děkuji za to, že jste se dostavili na dnešní slyšení. Chci poděkovat eh, také tlumočníkům a děkuji všem v publiku za trpělivost, za to, že jste zůstali až do konce dnešního dne. Uzavírám dnešní jednání, těším se na shledanou.